Bene. Buongiorno a tutti. Dobrý, dobré odpoledne, dámy a pánové. Iniziamo subito con il primo punto all'ordine del giorno. Můžeme pokračovat práci našeho výboru. To znamená, na programu máme především přijetí pořadu jednání. Lede, že by někdo chtěl požádat o slovo, tak bychom mohli přijmout v tomto stavu eh, pořád jednání. Bod dvě. Já mám pro vás sdělení jako předsedající. Jde o změnu eh, v pořadí jednotlivých bodů, které budeme projednávat. Eh, bod čtyři, eh, zpravodajka Angelika Niebler, kosmická promyslová politika EU. Eh, byl přehozen s bodem 9 paní Fordové. A pak je tady ještě další otázka, o které jsem s vámi chtěla hovořit pozměňovací návrhy bodu 9. Výbor pro životní prostředí nepřijal pozměňovací návrhy našeho výboru, se ILUKUM, koordinátoři byli konzultováni písemně, písemnou formou, protože to bylo jediné možné řešení a souhlasili s novou prezentací pozměňovacích návrhů podle článku 50 na plenárním zasedání většina koordinátorů. E, nesouhlasila e, s tímto návrhem, takže pozměňovací návrhy, které nebyly přijaty výborem pro životní prostředí, budou znovu předloženy e, na plenárce jménem našeho výboru. Souhlasíte, takže výborně to bylo to sdělení, které jsem vám chtěla předat. Paní van der Zdotter, prosím. Um, thank you, Chair. Uh... Děkuji. Chtěla jsem pouze upozornit na to, že skupina zelených nesouhlasí s předložením pozměňovacích návrhů. Envy, eh, nesouhlasíme s tímto návrhem. Děkuji, zaznamenali jsme. Já jsem ostatně řekla, že to bylo přijato většinou. Prosím, další. Děkuji. Pokud je o tuto otázku, která byla právě zmíněna, musím říct jednu věc. V posledním týdnu se uskutečnilo několik zasedání, konkrétně mezi mnou a paní Lepáš, již děkuji. S tím, že oba jsme se maximálně snažili zblížit postoje obou výborů, snažili jsme se dospět k vyváženému řešení, které by mohlo být předloženo příslušným výborům v zájmu nalezení dohody. Bohužel, názorové rozdíly se týkají klíčových bodů. Je tudíž těžké ty rozdíly překlenout. Navzdory úsilí mého a paní Lepáš se nám to zatím nepodařilo. Takže těch 45 návrhů schválených e, velkou většinou v tomto výboru, tak Envy e, přijal pouze dvě, dvě z, čtyři, dva z 45 já si myslím, že musíme předložit naše pozměňovací návrhy ITRE na plenárním zasedání. Ovšem, trvám na tom, že jsme se upřímně snažili, a to z obou stran až do poslední chvíle. Bohužel však to nepřeneslo eh, kýžené plody. Děkuji. Bene, grazie al collega. Dobře, Děkuji vám za tuto připomínku. A teď se dostáváme k bodu 9 na pořadu jednání, protože jsme přehodili ty dva body a slovo má paní Ford. Prosím. Thank you very much. Děkuji vám. A vítejte po prázdninách. Můžeme rovněž eh, se tedy vyjádřit k další zprávě. Je, já ráda e, využiji názoru stínových zpravodajů na toto stanovisko, které jsme sepsali před letní pauzou. Chci poděkovat zpravodaji za výbor pro životní prostředí Chrisu Davisovi, který zorganizoval celou řadu seminářů, eh, který umožnil expertům a lidem zastupujícím průmysl s námi hovořit před tím, než jsme tuto zprávu eh, začali psát. A naší roli je eh, samozřejmě zabývat se také energetickými otázkami tady. Eh, v rámci fáze výzkumu pro tuto zprávu jsem chtěla zdůraznit několik bodů, na které mě experti eh, opakovaně upozorňovali. Pokud skutečně vážně chceme zajistit spolehlivou eh, energii a snížit eh, přitom množství emisí CO2 do atmosféry, tak toto je jediná prokazatelně úspěšně fungující Eh, technologie, která může zachytit CO2 spálení a může přitom zároveň vytvářet elektřinu. V oblasti eh, energetiky samozřejmě existují různé alternativy, ale v některých průmyslových procesech nikoli. Proto potřebujeme zachycování CCS a bylo mi nám řečeno, že bez CCS, bez eh, zachycování a skladování můžeme ohrozit eh, naše cíle na národní i mezinárodní úrovni. A že eh, skutku Evropa zaostává za ostatními regiony světa. Slyšeli jsme o projektech v Kanadě, také rozjíždějících se projektech v Číně, kterou jsme někteří z nás navštívili. Evropa tedy začíná pokulhávat, pokud jde o skutečně prokazatelně plně fungující eh, provozy. A zaostání Evropy může ohrozit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Třetí bod, který stojí za zmínku, je toto. Jeden z důvodů, proč možná se tolik neinvestuje do CCS a dalších nízkouhlíkových technologií, je ten, že Evropská unie má své vlastní specifické cíle pro obnovitelné energie a to je hnací silou investic do obnovitelných energií, ale ne dalších nízkouhlíkových ekvivalentů. Proto jsem ve své zprávě volala po zvážení potenciálních přínosů technologicky neutrálního přístupu k nízkouhlíkové eh, produkci energie směrem k roku 2020. Takže to, jsou, to je něco, co musíme mít na vědomí. Měli bychom být technologicky neutrální a pomůže to investicím do CCS a do dalších nízkouhlíkových neobnovitelných energií. Tím neříkám, že obnovitelné energie nemají své místo, ale zatím se příliš specializujeme pouze na obnovitelné energie. Takže by mě zajímal názor dalších stínových zpravodajů i na tuto otázku. A nyní děkuji za pozornost. Eh, Dobře, Dám tedy slovo panu Davisovi, který je zpravodajem pro Envy. Děkuji, já jsem zpravodaj za výbor. Přicházím sem s pocitem určitého zahambení, tedy že byly přijaty pouze dva pozměňovací, dva pozměňovací návrhy z těch, z těch 45. A e, takže si připadám trošku jako abstinent e, na návštěvě v pivovaru. Pokud jde o tuto záležitost, tak já doufám, že se nám bude dařit v budoucnosti lépe spolupracovat. My jsme měli velké naděje od CC, pokud jde o CCS, měly být do roku 2015 provozu eh, mnohé projekty, 15 projektů a má, je, má, je tady dokonce financovací mechanismus, který to má umožnit eh, na základě přebytků z uhlíkových eh, povolenek ale nyní v roce 2013 v podstatě nemáme žádné výsledky. 13 eh, projektů se požádalo o finance, ale žádný z nich eh, finance nezískal, protože byly diskvalifikovány na základě nesplnění různých pravidel a tak dále. Ale jeden důvod je, že i když máme dotace na obnovitelné energie, tak CCS závisí pouze na ceně CO2. A víme, jak to vypadá s cenou CO2. To naše dnešní selhání neznamená, že CCS nemáme rozvíjet. Je to stejně důležité jako obnovitelné energie. Je to jediná technologie, která může odstranit CO2 z ocelářského nebo cementářského průmyslu. Můžeme tak nadále užívat fosilní paliva, aniž bychom způsobovali globální oteplení. Ať se v Evropě děje cokoliv. Uvědomme si, že fo- fosilní paliva jsou i nadále využívána a budou. A CCS může být eh, levnější než solární nebo větrná energie i v příštích letech. Zatímco eh, se, v Severním moři je určitá sledovací eh, kapacita emisí Eh, CO2 pro celou Evropu. Před několika lety jsme byli na čele této technologie a teď jsme poněkud zaostali za Amerikou, Čínou, Austrálií a Kanadou. Co tedy, co si počít? Nejprve si musíme uvědomit, že klíčovými hráči jsou členské státy. Pokud členské státy chtějí, aby CCS bylo součástí jejich portfolia na, při snižování eh, emisí, tím lépe je možno poskytnout peníze, získat finanční eh, a veřejnou podporu. Pokud členské státy nechtějí CCS, no dobře, nikdo nebude investovat do země, kde nemáte vládu na své straně. Je to příliš velké riziko. Takže členské státy skutečně drží uh, otěže ve svých rukou. Některé, nevím ovšem, jestli se nad tím některé členské státy skutečně zamysleli. Je na čase, aby členské státy správně požadovali eh, určité cestovní mapy, kterými budou říkat, jak chtějí splnit své cíle 2020. Myslím, že CCS tom může sehrát svou roli, ale musí nějakým způsobem eh, předložit návrhy, jak ty cíle splní. Co můžeme udělat v Evropské unii? Za prvé, musíme rozjet aspoň některé projekty. Zatím máme jenom pár pilotních projektů a to nestačí. Musíme mít eh, v provozu celý ten řetězec zachycování a ukládání. Aspoň nějakou. Měli bychom vypracovat aspoň nějakou uh, deklaraci 1,5 GW elektřiny, které budou mít integrované CCS do roku 2020 a aspoň třeba šest eh, velkých průmyslových projektů v oblasti ocelářského průmyslu například. A jak říká Vicky Ford ve své zprávě, nesmírně by pomohlo, kdyby tyto projekty byly zahrnuty do toho cíle pro obnovitelné energie. Nevím přesně jak, protože CCS není obnovitelná energie, ale umožnilo by to získat více prostředků. Lidé, lidé kteří to myslí vážně s bojem s klimatickými změnami, by to určitě jistě přivítali. Ale teď eh, pár poznámek k financování. Nejprve krátkodobé financování. Abychom tyto projekty rozjeli, tak trošku toho horizontu 2020 nestačí. Potřebujeme skutečně nový inovační průmyslový fond na podporu eh, průmyslu vyžadujícího velké množství energie, jako NER 300. Napříč eh, stranickým spektrem jsme o tom hlasovali, ale ono se to trošku zapletlo s tou otázkou backloadingu. Myslím, že bychom se na to měli podívat znovu. A ještě poznámka na závěr. Dlouhodobě musíme jít cestou osvědčení CCS od roku 2020 dál. Dovozci a výrobci mají zisk z prodávání prodeje produktů, které emitují CO2. Takže by mě možná měli platit určité malé procento, které bude sloužit k omezování těchto emisí nebo k, k jejich eh, eh, nějaké nápravy. Takže eh, potřebujeme nějaký financovací mechanismus, rada však nic nenavrhuje. Proto se obracím na parlament a na tento výbor, aby se připojil k výboru Envy a pomohlo nám najít nějaký způsob, jak dostat eh, tuto záležitost zpátky na pořad dne a pokročit před. Adesso dobbiamo recuperare un po' di tempo perduto, visto che al nostro collega Co kdybychom se snažili dohnat to, co jsme zameškali, protože náš kolega z výboru Envy měl trochu času navíc, tak ještě další kolega, tři minuty Evropa vyznačila sobě ambitné plány redukcí. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Evropa si stanovila velmi ambiciozní cíle ve svých plánek na, plánech na snížení emisí CO2. My také chceme zmírňovat klimatické změny, ale ve stejné době potřebujeme energii a v budoucnosti ji bude potřeba ještě více, takže určitě se neobejdeme bez fosilních zdrojů a uhlí zůstane i nadále velmi důležitým zdrojem energie na celém světě a proto bychom měli udělat všechno proto, aby spalování uhlí nebylo eh, v takovém rozporu s našimi plány na snižování objemu emisí uhlíku. V posledních několika letech jsme se účastnili různých eh, projektů na zachycování uhlíku, nicméně teď máme na takové účely čím dál tím méně peněz. Víme, že ty největší projekty v této oblasti se teď provádějí mimo Evropu. Tato technologie podle nás ještě není dostatečně vyzrála na to, abychom mohli plánovat její plné využívání v budoucnosti panuje také velmi eh, malý komerční zájem o využívání této technologie v Evropě, což pravděpodobně souvisí s vysokými náklady na vstup na tento trh. A proto bychom měli změnit naši politiku a najít způsob, jak tuto technologii více podpořit. Mechanismy přímé podpory se dosud neprokázaly jako velmi užitečné a proto si myslím, že v současné fázi vývoje této technologie zachycování uhlíku bychom se měli zaměřit spíše na malé pilotní projekty. A díky tomu se naučit lépe vyhodnocovat eh, budoucí užitek této technologie, pokud takové pilotní projekty budou pozitivní a povedou ke komerčním komerčně využitelným výsledkům. Potom bychom měli přejít k další fázi využívání této technologie. Potřebujeme více financování také pro osvětové kampaně, abychom přesvědčili naše obyvatele, že je to nová a potenciálně velmi užitečná technologie. Například tím mám na mysli Eh, různá geologická úložiště pro eh, emise uhlíku. Eh, nicméně, jak už jsem říkal na úvod, přibližně 40 energie v Evropě se vyrábí spalováním uhlí. Samozřejmě existují různé čisté nebo čistší typy výroby energie, například kogenerační jednotky, ty je potřeba také dále modernizovat tak, aby spalování uhlí nemuselo nutně vést k nadměrně vysokým emisím do atmosféry. V Evropě platíme nejvíce za energie v porovnání se zbytkem světa. Děkuji. Díky. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, já jsem stěnou zpravodajkou za socialisty a proto bych vám chtěla eh, říct, jaké je naše stanovisko a také bych měla jednu otázku na komisi a doufám, že na to odpoví. Naše stanovisko k, k této technologii je uvedeno již v našem dokumentu, který jsme přijali a proto bych eh, ho ráda přečetla s tím, eh, že by to mohla být užitečná energie, eh, technologie, která by mohla snížit emise uhelných elektráren, ale mohla by také vést ke snižování emisí i v jiných neenergetických průmyslových sektorech. Je to zatím technologie, která je neprokázaná ve stádu experimentu a je potřeba více demonstračních projektů. Tím končím citaci z našeho dokumentu, ale obecně tím zeshrnout náš postoj k technologiím zachycování a skladování uhlíku. Musíme si také uvědomit, že všichni političtí představitelé se shodli na tom, že je potřeba eh, podpořit tuto technologii. Nicméně v důsledku krize se stalo to, že ta podpora není úplně hmatatelná, že se zpomalila nebo dokonce zastavila. A proto si myslím, že bychom se měli dohodnout na tom, že napíšeme zprávu z vlastní iniciativy k tomuto tématu. Moje otázka na komisi. V plánu Interregos jsme vyhradili milion euro na demonstrační projekt a nás by teď eh, zajímaly podrobnosti o tom, co eh, pardon, miliarda, mě by teď zajímalo, kam přesně ty peníze šly, jak byly využity a pokud nebyly využity, tak co se s nimi stalo a co také můžeme udělat pro to, abychom ty peníze, které na to byly vyhrazeny, eh, byly účelně vynaloženy. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že poptávka po čistších technologiích tady bude i v budoucnosti a proto bychom měli najít nějaký schůdný eh, systém, jak toho využít. A dále bych chtěla uvést jménem naší politické skupiny, že musíme hledat další financování. Ne, nemyslíme si, že by to mohlo jít financovat z horizontu 2020, mělo by to být financováno nějakým jiným způsobem ale musíme najít nějaký flexibilní způsob financování, tak aby ty státy, které, kterých se to přímo týká, z toho měly prospěch. A ty státy, které z toho budou mít pouze nepřímý prospěch, mohly se k tomu připojit. Takže proto bychom eh, rádi měli větší pružnost abychom eh, v rámci systému ETS mohli vytvářet finanční prostředky na podporu těchto projektů i v jiných zemích. A na závěr chci říci, že pokud máme splnit ten cíl omezení zvyšování globální teploty na, dvě, na 2 stupně Celsia, tak v Evropě s tím musíme pohnout. A pokud se nám to nepodaří, tak bychom to měli otevřeně eh, říci nejenom světové veřejnosti, ale také našim voličům, kteří nás volili s tím, že tento cíl splníme. Paní Prody na dvě minuty. Pan Prody. Děkuji. Eh, Děkuji, nepotřebuji dvě minuty. Problém tohoto systému spočívá v tom, že spotřebovávat třetinu energii pro její fungování, takže existují technologie, které jsou realizovatelné, které se vyhýbají spalování, mohli bychom na tom pracovat. A já se domnívám, že jediný způsob, jak mít oddělení skladování od eh, výroby eh, uhlíku je takový způsob, abychom měli úrodnější půdu a ušetřili vodu. Parola kolega Brezina, Děkuji. Brezina. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za vynikající zprávu, ve které eh, ozřejmila všechny aspekty Eh, které jsou spojeny s touto technologií a s jejím nedostatečným rozvojem v Evropě. Eh, já jsem měl možnost navštívit eh, čínské zařízení a viděl jsem, že zatím všechny významné technologické prvky tohoto zařízení, které bylo schopno oddělovat CO2 z kapacity o výroby 200 Eh, megawatů. Eh, všechny tyto důležité prvky byly z evropských technologií. Eh, buďte ujištěni o tom, že příští generace těchto technologií už bude založena na čínských výrobcích. My jako Evropa v této technologii pokulháváme. A nesouhlasím s tím, že k oddělení CO2 a jeho uložení je potřeba Eh, takové množství energie, o kterém mluvil kolega Prody. Eh, čínská obsluha a eh, čínští vědci v tom zařízení mluvili o zcela jiném procentu. Myslím si, že tato velmi důležitá technologie musí být podpořena, protože není možné na komerční bázi ji v nynější situaci v Evropě rozvinout. Děkuji za pozornost. Grazie. Kolega Kolaska Bobiska, prego. E, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Děkuji, pani e, předsedající. Já bych chtěla e, poděkovat paní Ford za předložení své zprávy, její zprávy. A jsem také velmi ráda, že v této diskuzi se víceméně zhodneme na tom, že jsme pro eh, nové technologie a pro eh, technologické inovace. Ale přesto se eh, nám velký pokrok nepodařil. Hodně jsme o tom hovořili, hovořili jsme o tom, jak se to má financovat, jak bychom to mohli podpořit. Všichni konstatujeme, že to je všechno velmi nákladné ale já si myslím, že bychom také měli pochopit, jaký je postoj veřejnosti. A že to je jeden z těch důvodů, proč se ta technologie nebude rozvíjet tak rychle, jako bychom si eh, možná přáli. Slyšeli jsme eh, různé kritické hlasy eh, v Evropě, ale víme, že někde v podzemí bude těkat časovaná bomba, protože my vlastně nevíme, co se stane s tím uhlíkem někde v podzemí. A proto bychom se měli zamyslet i nad tím, co by se mohlo stát eh, s takovými úložiště v hustě osídlené Evropě. A já mám ještě jednu otázku k úvodnímu stanovení B kde autorka eh, říká, že tato technologie se týká výroby elektřiny, ale já si myslím, že to neplatí pouze v tomto případě, ale víme, že tady jde také o výrobu hnojiv a o další promyslové sektory. Je to technologie, která se může uplatnit docela úspěšně eh, v celé řadě odvětví. ale musíme vyřešit eh, postoj veřejnosti, aby se to pohlo předu. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Já myslím, že právě v oblasti výroby energie bychom se měli dívat na celý ten řetězec eh, a jestli se to neprojeví někde jinde, co se děje s těmi surovinami, jestli nevznikají někde nějaké suroviny, které lze využít eh, jinde, které mohou být zúročeny. To skladování samo o sobě není, nebo ukládání někam pod zem, není eh, jediné téma. Já si myslím, že bychom také měli zohlednit například to, že maďarský nositel Nobelové, Nobelové ceny dokázal, že eh, tyto výsledné eh, materiály by potom šlo využívat eh, smysluplně i v jiných výrobních procesech. A proto bychom měli více investovat do výzkumu, abychom mohli pozitivně zúročit tyto materiály. Pan Vidal Kvadras. Díky, paní předsedající. Evropská unie se pustila na cestu, která je nezvratná a dospět, to znamená dospět nějakému energetickému systému, který by byl bezpečnější, méně by byl závislý na ostatních a méně znečišťoval, ale máme-li cíly těchto chválihodných cílů, máme k dispozici celou řadu technologií, které se před námi nabízí a teď nesmíme nastrkat všechna vejce do jednoho košíku. Musíme bojovat proti tomuto pokušení. A proto se musíme snažit soustředit eh, naše úsilí na obnovitelné energie v zemi, jako je má země. To vyvolalo celou řadu problémů, které se teď snažíme vyřešit, ale to vše vyvolává spory, které se dostávají před soudy a je to politování hodné. Snížíme-li použití eh, fosilních paliv, což je v 80 primárních energií, bude to vyžadovat určitý čas a technologie skladování a zachycování eh, CO2 je cesta, kterou bychom měli proskoumat, abychom snížili emise, aniž bychom se vzdali používání takových zdrojů energie, které jsou nejvíce používané do posud. Paní Ford. Tal como ella nos tiene acostumbrados, la señora Ford nos recuerda que prescindir Chtěl bych vám poblahopřát k vaší zprávě. Ignorovat tyto technologie nebo nesnažit se seriózně zkoumat střednědobě či dlouhodobě, jak rozšířit tuto energetickou politiku, znamená že bychom na mezinárodní úrovni i na lokální úrovni měli problémy s nastavováním sítí. Takže teď jsme v mrtvém bodě. Sdělení komise by mělo umožnit postoupit ku předu. A podpořit tuto oblast, která je nutná, paní Duel, Děkuji, paní předsedající. Jenom drobný komentář. Musíme se vyhnout eh, nesprávným diskuzím. Je tady také otázka, zda bychom měli toto financovat tím, že to budeme brát na, eh, z rozpočtu obnovitelných energií, či nikoliv. Musíme Musíme docílit našich cílů v oblasti eh, klimatických změn, protože pevných paliv, v oblasti pevných paliv, a skladování uhlíku, to nám velice pomohlo a my jsme na tom již hodně pracovali, kolegové také, a máme k dispozici již několik technologií eh, odchycování a skladování CO2 je jasná jedna věc, že pak, že tyto projekty, které budou financovány, jsou teď opravdu připraveny k použití, ale přesto zaznamenali vážné problémy, protože rozdíl ceny se nezdá být dobrou, dobrým motivem pro to, abychom přilákali investory. Takže díky iniciativě komise, která je velmi dobrá. Je tady taková představa, že bychom měli konzultace, že bychom mohli schromažďovat návrhy pro mechanismy podpory nebo skladování a e, odchycování musíme navrhnout nové opatření, aby podniky, které chtějí e, provádět demonstrace, předvádět, jak se to má dělat, tak eh, to musí mít zcela jasné. Takže musíme spolupracovat se zpravodají i se stínovými zpravodaji a souhlasím se spoustou svých kolegů, kolegů. Navrhuji, abychom pokračovali na této cestě. Prosím. Menim. Prezident. Si, si nous voulons... Omlouvám se, paní předsedkyně, chceme-li snížit dopad CO2 na naše společnosti, prvním rozhodnutím je vyprodukovat méně CO2 a proto musíme postupovat eh, odhodlaněji říci, že podporujeme eh, technologický vývoj, nestačí. A konat, abychom jí nastolili tuto, tuto novou technologii a abychom podpořili tu, tento vývoj, eh, aby se dostal do popředí, znamená nalézt i prostředky. Problém, že se 2 stejně jako peníze eh, nevoní ani nesmrdí. Takže vypadá velice urgentní, eh, abychom se do toho pustili. Ob, obnovení eh, břidlice a používání břidlicových plynů uvolnili miliony uhlí, které se dostávají na trh eh, za cenu, která ničí veškerou konkurenci, takže se odkupují tuny uhlí levněji, aby se vyráběla elektřina a budeme čekat na rok 2020, abychom vyráběli eh, elektřinu jiným způsobem, potom se odvě zničí planetu a eh, my musíme věci dostat ku předu. Leda, že bychom navrhli, že zprivatizujeme zisky a abychom nechali na poplatnících EU, aby ten problém vyřešili. Děkuji. Komise. Chi va intervenire per la Commissione? C'è qualcuno? Bude mluvit za komisi. Komise, prosím. Dvě minuty, prego. Um, minuty, prosím. The European Commission, DG Energy. Já jsem z DG Energy v Evropské komisi. Děkuji vám za příležitost zúčastnit se této diskuse. Děkuji také za otázky, které nám byly položeny. Eh, my jsme zaznamenali otázku týkající se finančních prostředků. Tři projekty skutečně byly podepsány v roce 2009 ve výši 1 miliardy euro. Z těch šesti projektů pouze čtyři ještě fungují. Dva z nich byly tedy zrušeny z důvodu eh, odmítání veřejnosti a nedostatečné transpozice příslušné směrnice v těch dočených členských státech Byly to projekty v Polsku a v Německu. Nicméně ty čtyři projekty, které byly zafinancovány, ještě pořád probíhají a Evropská komise sleduje jejich další průběh a samozřejmě je chce dovést až do toho závěrečného investičního rozhodnutí. Asi bych se také měla zmínit o tom, že z těch dvou projekt, ty dva projekty, které byly zrušeny, Vattenfall eh, v Neunschwalde v Německu, tam jsme získali velmi cené informace, které byly dále sdíleny a zveřejněny. A i ty tedy přispěly k lepšímu eh, porozumění všech těch problémů spojených eh, s touto technologií. Takže přestože nebyly vynaloženy všechny prostředky, které na ten projekt byly k dispozici, tak i přesto ten projekt přispěl k lepšímu porozumění této technologie. Jinak doufáme, že se ty čtyři zbývající projekty podaří co nejdříve dotáhnout do konce. Brzy k tomu bude předložena zpráva, která uvede, kolik přesně na to bylo vynaloženo, kolik peněz ještě zbývá a kolik eh, peněz se vrátí členským státům. Protože takto stanovují také eh, příslušná ustanovení nařízení EPR. Děkuji, eh, paní Ford má slovo. Děkuji vám, eh, kolegové, za velmi cené připomínky. Já se dovolím některým z nich vrátit. Děkuji, že jste se zmiňovali potřebě zlepšovat eh, povědomí veřejnosti, upozorňovat na potenciál i rizika těchto technologií. měla tady řada užitečných příkladů mimo Evropu, například to, že Norsko už má 15 letou zkušenost s ukládáním uhlíku pod dno Severního moře, bez toho, že by došlo k nějakému úniku. Eh, vy jste se zmiňovali také o rizicích ukládání do hustě eh, osídlených oblastí, například v Kanadě. Federální vláda eh, přejímá ručení nebo riziko dlouhodobého ukládání, takže vidíme, že i tím lze pomoci. Děkuji panu Prodymu za to, že se zmínil o ukládání uhlíku do vegetace, ale nám jde tady o masové využívání této technologie, to musí být na paměti. Pokud chceme nadále spalovat fosilní paliva, pokud chceme produkovat eh, emise, tak musí mít nějaké masové projekty na ukládání uhlíku. Víme, že to tady bylo řečeno také, že nejde jenom o výrobu energií, ale také o další průmyslová odvětví. Stejně tak tady bylo řečeno, že náklady na tuto technologii se postupně snižují, takže v budoucnosti určitě možná bude ukládání uhlíku efektivně nákladově, efektivnější nákladově než eh, některé obnovitelné zdroje energie. A proto bych byla rada, kdyby chom zvolili technologicky neutrálnější přístup k těmto věcem. Já vím, že Eh, všichni požadují více peněz a neměli bychom eh, u Horizontu 22 podceňovat, což bylo provedeno. My si myslíme, že mnoho z těch prostředků by mohlo být použito. To bylo předmětem jedné z těch posledních večerních diskuzí, kterou jsme o tom vedli, takže bychom se mě postarali o to, aby ty peníze byly vynaloženy co nejlépe. A děkuji eh, komise o, za ty aktuální informace. To znělo relativně pozitivně. Já se těším na další spolupráci. Touto zprávou jsem především chtěla se postarat o to, abychom odstranili bariéry, které potenciálně ještě existují pro další rozvoj těchto technologií. A tam, kde se nám to podaří, aby investoři se eh, tomu začali věnovat a překonali ty bariéry, tak si myslím, že se nám podařilo odvést dobrý kus práce. Grazie. Allora ricordo... Děkuji. A všem připomínám datum pro předložení eh, pozměňovacích návrhů 5. září v poledne a nyní se dostáváme ke zprávě pana Odeho. Jean-Pierre, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Předkládám vám eh, stanovisko, které je podle článku 50 eh, pro vý, po, po, eh, ve spolupráce s výborem pro obranu a zahraničním výborem. A chci vám poděkovat, paní předsedající, za úsilí, které jste vykonala se sekretariátem, abychom měli výjimečné zasedání našeho výboru, abychom mohli odhlasovat celou záležitost a měli další mm, prostor pro předkládání pozměňovacích návrhů, čili s kolegou Mikelem Galerem, který je zpravodajem pro eh, obraný výbor. Chci poděkovat všem zpravodajům z jiných politických skupin a také jsme měli stanovisko výboru IMCO. Náš výbor se bude specificky zajímat o průmyslové aspekty, výzkum a méně o energii, e, téma e, průmyslová politika a e, obraná politika. Problém dnes známe. Víme, že ekonomická a rozpočtová situace členských států působí to, že velice často vojenské rozpočty jsou proměnné a proto musíme zjistit v Evropské unii, jakým způsobem bychom mohli e, propojit některé výdaje. Moje zpráva začíná tím, že děkuji panu předsedovi Fan Rompoy, že se věnoval zvláštní zasedání Evropské rady e, v prosinci 2000, chce věnovat tedy 19. E, 20. prosince 2013 otázkám bezpečnosti a obrany. Na základě tohoto postupu Evropská komise předložila sdělení o průmyslové základně pro evropskou obranu. Nejprve, pokud jde o průmyslové aspekty. Moje zpráva navrhuje, abychom řekli, že nastoupil, nastal okamžik, abychom e, obranu e, nenahlíželi pouze z hlediska poptávky a nabídky, došlo k fragmentaci v současné době, která nás stojí spoustu peněz. Obraný trh by měl být považován za specifický, to je návrh a je to vlastně požadavek eh, jednotlivých států, omezeného, no, omezené nabídky a eh, důvěrnosti v těchto trzích. Dále navrhuji se domnívám, že odvětví obranu průmyslu je specifické, neboť vývoj v této oblasti trvá velmi dlouho. Systém je nutné zachovat v provozu i několik desetiletí a odvětví musí čelit vysokým rostoucím nákladům na programy a uvádění výrobku na trh, které je přísně kontrolováno vládami členských států podporuje dualitu průmyslových bezpečnostních a obranných kapacit, a to zejména v oblasti eh, vesmíru, námořnictva a civilního letectví a předkládá pozměňovací návrh, abychom tam ještě dodali telekomunikace a e, my jsme se velmi zajímali o to, abychom rozvinuli systém Galileo oproti e, vůči tedy operacím, e, špionážním operacím oproti Spojeným státům a my všichni jsme závislí na systém GPS a takto e, zpráva vyzývá Evropskou radu, podpořila průmyslové a technologické základny obrany, které jsou specifické určitými materiály, jejich strategickou autonomii a operační nezávislost je důležité zachovat. Je další bod, o kterém se jistě bude jednat a proto tedy netrpělivě očekávám to, co předloží jednotlivé národní delegace nebo politické frakce, to je udělení zvláštního statutu Eh, například statusu Evropského hospodářského obraného subjektu podle kritérií, o niž bychom mohli diskutovat z politického hlediska, hlediska zaměstnanosti, místa, kde se o tom bude rozhodovat, výroba na evropském teritoriu, abychom umožnili eh, těmto subjektům, těmto průmyslovým orgánům, aby eh, jejíž, by, jejíž území mohlo být atakováno aby prostě dokázali ochránit náš obraný průmysl, jak fyzicky, tak eh, patentově. Další paragraf výzkum informace, výzkum inovace, odstavec eh, je věnován vesmíru, který hraje eh, rozhodující úlohu v této oblasti. Dále jeden odstavec informační bezpečnost, abychom byli méně zranitelní na útoky, počítačové útoky, další odstavec o nutnosti interoperability evropského zařízení pro obranu a další se obracíme na Evropskou radu, protože většinou se obracíme na Evropskou komisi s našimi doporučeními, ale tady jsme v takovém procesu, kde naše stanovisko předkládáme výboru pro obranu a Evropská rada by se měla obrátit v prosinci na šéfy státu a vlád aniž by se tedy eh, míchali do legislativní záležitosti, aby poskytla Evropské unii nutný impuls, aby tady bylo, byla obrana považována za prioritní záležitost pro posílení Evropské technologické a promyslové základní obrany. A ještě poslední slovo, paní předsedkyně, aniž bych chtěl prodlužovat svůj projev z hlediska rozpočtu, navrhuji, abychom o tom příliš nemluvili, protože jsme dospěli k velice svízelné dohodě a podle toho, co rozhodnou šéfové států eh, a vlád eh, v prosinci a na základě návrhů politických stran eh, v roce v 2014, jak podle toho, jak dopadnou volby, a na základě článku v roce 2016 bychom se mohli dohodnout o specifických aspektech rozpočtu v této oblasti. Děkuji. Grazie, kolega Udila, parola kolega prego. Děkuji, pan Jarek. Děkuji. Pane předsedo, pokud jde o vojenskou situaci v Evropě, tak americké síly se z Evropy takřka stáhly. Připomínám e, také stávající problémy v Egyptě a jinde. To je, jsou všechno jevy, které by nás měly přiměnit posílení obraných kapacit v Evropě. Existuje několik hr- hrozeb bezpečnosti v Evropě. Jednak informační systémy, bezpečnost informačních systémů, dále hrozba ze strany třetích zemí, které disponují raketami a jinými dalekonosnými systémy. A naše bezpečnost může být eh, také ohrožena například v Mali nebo jinde na území našich eh, spojenců. A také ze strany teroristů. Hroz... Ovšem, eh, samozřejmě pokud jde o pozemní nebo námořní útok, tam není nebezpečí dost tak velké, ale musíme nicméně posilovat naši bezpečnost, zejména pokud jde o ochranu naší na průmyslové báze, která, neboť výzkum a rozvoj v oblasti obrany by měl být posilován zejména v oblasti Eh, satelitních systémů, přesných eh, zbraní a případně protiraketové obrany. Další důležitou otázkou je problematika standardizace munice a také oblast eh, i v oblasti letecké a v oblasti vozidel. Tím chci říci, že munice v Evropě by měla být použitelná napříč celým kontinentem. A měli bychom také podporovat eh, specializaci takovým způsobem, abychom mohli využívat synergii v rámci Evropské unie. Jsem přesvědčen, že evropské výdaje na obranu a na obraný průmysl by měl existovat na úrovni 2% HDP členských států, jak bylo rozhodnuto na úrovni eh, NATO. Pan Rody zmínil, že jsme měli určité problémy s tím, jak eh, dát dohromady náš důvěrný výzkum, který měl potom eh, sloužit k dalšímu rozvoji našeho obranného potenciálu. Možná bychom měli vytvořit nějaký institut, společné výzkumné centrum, financované tak, aby bylo nezávislé na uh, horizontu 2020 a její výsledky práce by byly samozřejmě důvěrné. Pan Prode. Eh, <clears throat> veramente un eh, téma extrémně delikátní. Takže toto je téma nesmírně citlivém. Můj dojem však je takový, že to, co děláme, nebo čeho jsme svědky, jsme svědky určitého mezivládního řízení naší politiky, kontaktů mezi členskými státy. A ty otázky, které se týkají obraného průmyslu, jednoznačně závisí na rozhodnutí vytvořit společnou obranou politiku. To je rozhodnutí, které si vyžádá určitou kuráž, určitou odvahu. A pokud eh, nenalezneme tuto odvahu, tak budeme neustále opakovat eh, tyto debaty, kde si budeme klást otazníky, proč nemůžeme dosáhnout stejných výsledků v oblasti obranu, obrany jako v oblasti civilního letectví. Ocitli jsme se v, v situaci, kdy existuje konkurence na globální úrovni. A já mám pocit, že kdybychom prokázali stejnou odvahu i v této oblasti, v oblasti eh, zbrojní a obrané, tak bychom mohli mít, eh, dosahovat stejných, stejně dobrých výsledků. Ovšem především je potřeba to rozhodnutí. Rozhodnutí mít společnou obranou politiku. Děkujeme. A nyní komise. Pokud se chce někdo vyjádřit. Ano. Dovolte mi jenom stručně znovu potrhnout význam této otázky a chci přivítat velký zájem parlamentu o sdělení a další dokumenty, které se připravují na prosincovou radu. Máme-li výrazně pokročit v této oblasti, to znamená v oblasti obrany, můžeme toho dosáhnout jedině na základě kolektivního úsilí komise parlamentu a členských států, včetně Evropské obranné agentury. Jedině kolektivně budeme, budeme eh, moci zlepšit eh, obrany schopnost a zlepšit eh, také úroveň stav evropského obraného trhu. Děkuji, pan Odi. Nejprve chci poděkovat svým dvěma kolegům, kteří se vyjádřili, kde cítím podporu z těch pozorování, která jsou zcela opodstatněna. Vytvořit institut pro výzkumní institut je velice dobrý nápad, budeme o tom jednat eh, o Evropskou agenturou pro obranu, to je rozšířené pole působnosti. Kolega Prody také děkuji. Vy jste se dotkl velice citlivých témat a eh, my se tady dotýkáme národní suverenity, ale mám pocit, že nastoup, nač, nastal čas eh, v tomto měnícím se světě, aby se Evropská unie chránila a musíme jednat tak, že, že propojíme své prostředky, abychom obhájili všechny hodnoty, v něž věříme. Děkuji za tuto výměnu názoru a netrpělivě očekávám pozměňovací návrhy, abychom dospěli ke kompromisům, které pak předložíme pod výboru pro obranu a chci poděkovat všem spolupracovníkům a členům mé kanceláře, kteří mi pomohli při přípravě tohoto projektu. Děkuji. Děkuji, pane Ode, Než přistoupíme k hlasování, tak vám chci učinit, nám, učinit upřesnění. Byla tady předložena žádost, zda je možné hlasovat ve Štrasburku. Problém hlasování ve Štrasburku je ten, že že tady bude další lhůta pro předávám, předkládání pozměňovacích návrhů. Až do posud jsme nalezli stál, který neodpovídá potřebám našeho výboru, takže nebudeme mít dostatečný prostor. A proto bych řekla, že tu otázku ponecháme zatím nevyřešenou a sekretariát nás bude informovat Tudíž, když se nám podaří nalézt sál na 7. října, pak to uděláme, ale nebude-li to možné, potom nezměníme datum pro předkládání pozměňovacích návrhů. Takže děkuji a teď přistoupíme k hlasování. Hmm.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 Prima facciamo un voto di test, avete passato... Nejprve eh, budeme vyzkoušíme tedy to hlasování. Otázka, strávili jste eh, příjemné prázdniny, jistě všichni odpoví, že ano. Hlasovali všichni? Dobře. jsme uzavřeli hlasování. 38 e, pro a 34 se zdrželo hlasování, 31 proti. Nyní zpráva Butikofer. Paní předsedající, já bohužel nemám svůj hlasovací lístek. Tak prosím, zaznamenejte způsob, jak budu hlasovat. Děkuji že nás na to upozorňujete. Kolegové s tím souhlasí a byli jsme požádáni, abychom hlasovali unblock. O prvních bodech. To znamená rozpočet. Souhlasíte s tím? Usnadníme tedy přijetí. To, to, to budeme hlasovat en bloc. O, ne, ovšem, o pozměňovacích návrzích, které mluví o tom, že musíme opravit eh, rozpočet. Kdo je pro, proti? Zdrželi se. Přijato. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 1 3 ve dvou částech. V první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, pro, proti, druhá část, zdrželi se. A Já teď vidím ho nějak hůře po, po létě, tak eh, musíme to ověřit. Druhá část. Hlasování skončilo. 19 pro, 20 proti, 9 se zdrželo, takže je to zamítnuto. 31 ITRE. Kdo je pro? Eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále 02, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 37, pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 04. Ne, ne, ne, omlouvám se. 03. Kde pro? Hlasovali jsme o 81. A teď 59.03. Souhlasíte? Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 04. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď to ověříme elektronicky, ověříme 04, zahajujeme hlasování. Ukončeno. 29 pro, 12 proti, přijato. 06. Kde pro, proti? Musíme hlasovat, jinak tomu nerozumím. Kdo pro, proti?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 Drželi se zamítnuto. 76 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 91 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zamítnut, eh, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 93 pro, proti, zamítnuto, 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 78 eh, pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky, hlasujeme o 78. Hlasování skončeno. 7 pro, 33 proti, tak 19 pro, proti, přijato 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 77 pro, proti, hlasujeme o 73. znovu. Ověřujeme elektronicky. Hlasování skončilo. 37 pro, 5 proti. Přijato. 77 pro, proti. Zdrželi se, přijato. 98 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. A konečné hlasování. Skončili jsme hlasováním 32 pro, proti 2, 8 se zdrželo, takže eh, přijato a gratulujeme zpravodaji. Nyní legislativní eh, usnesení. Hlasujeme. Zahajujeme hlasování. Hlasování skončilo. 40 pro, 1 proti, přijato. Hlasování skončilo, děkuji vám. Já se omlouvám, že to bylo trochu svízelné, v to pokračování. A teď se podíváme na další bod na pořadu jednání. Jestli chce někdo odejít ze sálu, tak to udělejte hned, prosím. Bene, cominciamo, per favore. Abbiamo ancora parecchi. Máme ještě celou řadu bodů na pořadu jednání, takže by bylo dobré, kdybychom znovu zahájili jednání, kdybychom přešli na záležitost na bod paní Valán. Ovšem paní Valán není přítomná. Takže jí bude nahradí někdo jiný. Pan Balian tady dnes bohužel není a já bych eh, vám jeho eh, jménem chtěl dát pár informací k této zprávě. Týká se to pozdacích návrhů, které byly předloženy. Moje kolegyně si nemyslí, že by tady byly nějaké vážné rozpory a že nebude problém dosáhnout eh, našich cílů. Je potřeba zajistit financování energetických infrastruktur, eh, také zajistit eh, dvě eh, Vyhodnost některých informací paní Valejan navrhuje kompromisní pozměňovací návrhy, ale ráda by ještě varovala kolegy, že harmonogram schvalování je velmi napjatý, takže bude potřeba na tom intenzivně pracovat, abychom dosáhli dohody během dvou týdnů před tím hlasováním v říjnu. Přesně. A proto se potom bude muset hlasovat 18. září. Nejprve se bude muset rozhodnout o stádiu, kdy bude muset být projekt dofinova, notifikován. Chápe určité výhrady k příliš brzké notifikaci, to by mohlo vést k Rizikom ohrožení důvěryhodnosti některých informací k společnosti Mohlo by to vést ke snížení počtu způsobilých projektů. A mohlo by to ohrozit závěrečná investiční rozhodnutí. Dále ve spolupráci s komisí bychom rádi pracovali na přesnější definici aplikace dat, které musí členské státy předkládat. Asi by bylo dobře, aby komise vytvořila správný formát a přesnou definici dat, která budou eh, členská státy muset předkládat. tak abychom se vyhnuli zdvojování těchto povinností a zmatkům. A za třetí, musíme se shodnout na kompromisu ohledně kategorií, která bychom chtěli zahrnout do přílohy a rozsahu působnosti. Měli bychom také ověřit proveditelnost těchto členských států a minimalizovat administrativní břemeno. Paní Valian si myslí, že stálo za to, aby u některých kategorií obnovitelných zdrojů to tak udělal, bylo to tak uděláno, ale mělo by to být možné na zasedání stínových zpravodajů. Dohoda snad bude možná i přes napjatý harmonogram, takže se paní Valian těší na vaše připomínky. Pan Langen, děkuji vám, paní předsedkyně. Paní Valian předložila velmi kvalitní zprávu, myslím, že to i eh, dokládají pozměňovací návrhy. A myslím si, že ty, musíme počkat na ty kompromise, než eh, to nějak eh, definitivně posoudíme. Na druhou stranu tady u těch 61 eh, pozměňovacích návrhů jsou ty, které chtějí oslabit ten celkový projekt. Například od pana Štrasena, který je proto, aby některá data byla poskytována pouze na bázi dobrovolnosti. To si nemyslím, že je moc e, smysluplné, když už chceme e, data o energetické infrastruktuře a chceme e, nahradit předchozí pravu, tak si myslím, že by to mělo přinést něco nového. Kolega Žado také jmenuje paliva v dopravě a tady eh, některé obnovitelné alternativy a chce také eh, zavést komise, eh, povinnost komise zveřejňovat tyto údaje a definuje u článku 2 technická zařízení bez toho, aby ten pojem byl někde definován. Myslím, že jinak ty Eh, kompromisy mohou být dohodnuty eh, velmi rychle, my budeme čekat na jejich návrhy, jinak eh, s tím do značné míry souhlasíme. Myslím, že to ještě bude se odvíjet od hůd a jestli se to bude týkat celkových nebo souhrný dat pro celková zařízení, pro, jestli ta data budou si překládat i pro jednotlivá zařízení, ale myslím si, že ještě máme dobrý základ pro naši budoucí dohodu. Děkuji paní Correira del Campos. Děkuji. I já bych chtěl poděkovat eh, tady paní kolegyni za návrh zprávy. Myslím, že souhlasíme s hlavními aspekty této zprávy a eh, pozměňovacích návrhů kolegů. Jsme také pro rozšíření rozsahu působnosti u notifikace. Zejména se to týká výroby elektřiny, uhlí, ale také plynu. Myslíme si, že je důležité, aby ta povinnost informovat se týkala také interkonektorů. To je velmi důležité pro energetický systém v Evropské unii. Měli bychom se ale vyhnout zdvojení těch notifikačních povinností. Měli bychom se snažit vyhnout zbytečné administrativní zátěže a proto souhlasíme s tím návrhem, že bychom měli eh, odvíjet tyto povinnosti od eh, jiné legislativy v této oblasti, například Euratom. Jde hlavně o to, aby nevzniklo zbytečné administrativní břemona, břemeno. Některé návrhy snižují ten eh, kapacitní práh pro spuštění notifikace. My si myslím, že se mělo týkat pouze těch zařízení, které se vyžadují licenci od eh, vnitrostátních orgánů. A měli bychom zvážit eh, případy, eh, kdy došlo k přijetí závěrečného investičního rozhodnutí a Měli bychom eh, využívat tyto informace od komise, abychom identifikovali mezery v naší energetické infrastruktuře. Návrh komise již obsahuje všechna nezbytná opatření na zajištění důvěrhodnosti komerčních eh, dat. Některé z pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, jsou podle mě přehnané a snažte to příliš regulovat. Těšíme se na další spolupráci ale uvědomujeme si, že času moc nezbývá a že musíme co nejrychleji se dohodnout. Děkuji. Pan Shadow? Madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já samozřejmě také chci poděkovat paní zpravodajce. Je to e, zpráva, kterou se zabýváme již několik let. Podle nás je jedním z cílů mít eh, globální vizi jakéhosi energetického eh, energetické krajiny a proto bychom, eh, podobně jako to říká paní zpravodajka, byli pro zahrnutí uhlí, tak aby všechny ostatní zde nám umožnili komplexní přístup a byly zahrnuty do působnosti tohoto textu. A podobně jsme také proto, aby ten práh pro spuštění aplikace byl snížen, eh, zpravodajka navrhuje 5 MW u těch větrných elektráren a u fotovoltaických bychom také chtěli navrhnout snížení na, z 10 na 1 eh, MW. Na 1 MW. Samozřejmě, že budeme diskutovat se zprávě o tom, jestli je realistické tady zahrnout infrastrukturní projekty ve třetích zemích, přestože jsou možná propojené se, tři, se členskými státy protože tady by mohl být problém s prováděním takových eh, opatření. A samozřejmě, že bychom také chtěli zahrnout do tohoto textu snižování spotřeby, eh, informace o ukládání reaktivního paliva, tak, aby bylo k dispozici více informací o této eh, síti. To byl také eh, velmi důležitý bod, který byl znesen během naší první diskace, tak abychom eh, zajistili lepší informovanost veřejnosti. A ještě jednou děkuji paní zpravodajce za předložení tohoto návrhu. Děkuji, pan Vidal Kvadras. Děkuji, paní předsedkyně. Tyto informace o velkých investičních eh, energetických projektech nám umožní eh, jednat si lepší přehled o našem energetickém systému. Jsou to informace, které by mohly eh, být využity pro zlepšování této infrastruktury. Je tady ale několik věcí, které bychom měli sledovat velmi pozorně, protože by to mohlo vést k problémům. Jeden z těch bodů je například to, eh, abychom minimalizovali administrativní břemeno pro eh, veřejnou zprávu a také bychom eh, si měli dát pozor na komerčně citlivé informace. Další bod, na který upozorňovali kolegové, byla potřeba zahrnout eh, uhelnou infrastrukturu do působnosti. Je pravda, že tady ta investiční náročnost je nižší než v jiných oblastech, ale i to by mělo být zahrnuto do informování komise, protože jinak ty informace nebudou prostě eh, kompletní a budou tím méně užitečné. O to méně užitečné. A dále si myslíme, že takto sezbírané informace by měly být analyzovány a nejenom statisticky, ale mělo by to následně vést ke konkrétním návrhům, aby se na základě toho něco stalo. Myslím, že i Portugalci se mnou budou souhlasit když řeknu, že musíme identifikovat mezery, mezi, mezery v oblasti interkonektorů energetických sítí, protože jinak prostě nemáme jeden trh s energiemi v Evropě. Děkuji, teď má slovo komise. Thank you very much. Děkuji vám. Komise již eh, prostudovala předložené pozměňovací návrhy a můžeme celou řadou z nich eh, souhlasit, zejména tam, kde jde o vyjasnění eh, působnosti, týká se to důvěrnosti a zmírňování administrativního břemene, aby docházelo ke zdvojování těchto povinností. Takže u těchto věcí to vítáme. Potom k těm eh, bodům, o kterých eh, se zmiňuje paní zpravodajka, myslím si, je důležité vyjasnit eh, stav těch investic, protože komise by, tak je teď navrhováno, mohla zahrnout pouze ty projekty, kde bylo učiněno konečné investiční rozhodnutí, a nebo bychom mohli jít o krok dál a zahrnout také ty, kde ještě k tomu konečnému rozhodnutí nedošlo. A k otázce dat to zdvojení, informování. Komise jež eh, předložila zprávu k tomuto nařízení a to v říjnu 2012. Souviselo to s balíčkem o vnitřním trhu eh, s energiemi. Tam už byla celá jedna část věnovaná těmto notifikacím a tam jsme jasně popsali ty oblasti, které jsou již pokryty jinými Eh, nástroje, abychom se vyhnuli zdvojování těchto povinností. A také navrhujeme způsob porovnávání dat z různých zdrojů. Takže pokud je možné ty informace získat nějak jinak, tak jsme připraveni na to přistoupit. Potom k otázce obnovitelných zdrojů. Samozřejmě, že některé malé obnovitelné zdroje nespadají do toto nařízení a víme také z jiných zdrojů, jako je například Eurostat, že existuje určitý rozpor mezi obnovitelnými zdrojemi, které jsou v naší zprávě a notifikacích a tím, eh, co ve skutečnosti existuje. Ale tady se budeme muset podívat na to, co existuje ve členských státech, jestli ta data jsou k dispozici o velmi malých eh, zdrojích, abychom je tam zahrnout mohli, nebo pokud to neexistuje, tak eh, se to bude dělat velmi obtížně. A dále eh, bylo tady několik požadavků týkající se působnosti nařízení. My si myslíme, že to nařízení již pokrývá některé otázky, například eh, elektřinu eh, vzniknou spalováním uhlí a hnědého uhlí, dále elektřinu vzniknou v kogeneračních jednotkách, to už tady je pokryto, dále jde o biopaliva, to už do eh, tohoto nařízení spadá. Co tam ale nespadá, ale je tady zmiňováno, jsou investiční projekty pro těžbu uhlí. A možná, že bychom měli počkat na revizi, která by měla přijít na konci roku 2016 a potom na základě toho eh, rozšířit eh, působnost o další zdroje. Jinak ale komise to vnímá velmi pozitivně, těšíme se na kompromisní eh, pozměňovací návrhy a to, že budeme v této diskuzi moci pokračovat. Děkuji. A teď eh, pan Kreuzmann nic k tomu dalšího nemá, výborně, takže poznamenávám, že hlasování na výboru ITRE bude 18. září. A teď bych ráda přešla k další zprávě, což je zpráva paní Nibler. Pan Eller je tady dnes nahrazuje, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní Nibler se bohužel dnešního zraní nemohla zúčastnit a proto mě požádala, abych tady eh, přečetl její úvod. Já si myslím, že je jasné, že Evropský parlament se vždycky zasazoval o eh, velmi ambiciozní kosmickou politiku v Evropské unii. Paní Niberce poděkovat komisi za velmi dobrý dokument, který sloužil jako základ pro naše diskusy, včetně sdělení, které přišlo z 28. února. Uvádí, že toto kosmické odvětví v Evropské unii zaměstnává 33 tisíc vysoce kvalifikovaných eh, pracovníků, ale kromě toho existuje celá řada dalších různých odvětví a služeb, které jsou přímo propojeny s každodenním životem občanů a které závisejí eh, na eh, zkoumání vesmíru ať už je to televize, tedy satelitní vysílání, vysokorychlostní internet, nebo automatické nouzové volání, nebo geodata používaná v zemědělství a celá řada dalších aplikací. Komise předpokládá, že by se ta kosmická politika Evropské unie měla zaměřit na pět eh, základních cílů. Nechci je teď všechny uvádět, ale dosažení těchto cílů eh, eh, navrhuje komise 37 konkrétních opatření, které by to měla, která by to měla umožnit. Paní zpravodajka také toho názoru, že bychom v této oblasti měli stanovat eh, priority, Co znamená, že bychom eh, tady se měli vytyčit sedm základních tematických oblastí. Jsou to institucionální otázky, Galileo Kopernikus, eh, kosmický průmysl jako zdroj hospodářského růstu a zaměstnanosti, role vědy a výzkumu, zlepšování komunikace a Eh, spolupráce v této oblasti. U těch institucionálních otázek je to například spolupráce těch hlavních tří aktérů, kteří provádějí. Eh, jsou to Evropská unie, Cezar a členské státy. Eh, myslím, že bychom se měli zaměřit na to, že ta spolupráce by se měla výrazně zlepšit a více začleněna do těch správních struktur, které v Evropské unii máme. Dále eh, eh, Galileo a Kopernikus, to jsou eh, ty vlajkové lodi evropské vesmírné politiky, jde o akceschopnost projektu Galileo, to by mělo mít hlavní prioritu, jde o výhody v komunikaci a jak by to mohlo být ku prospěchu celé řady odvětví. Potom je to kosmický průmysl jako zdroj hospodářského růstu a zaměstnanosti. Myslím, že největším problémem v této oblasti je financování. Tento průmysl je velmi in, investičně náročný, také musí počítat s velmi dlouhým plánovacím investičním cyklem a proto bychom měli eh, zajistit jistotu, aby eh, ta investiční rozhodnutí mohla být přijímána bez větších eh, překážek. A dále potřeba připravit finanční prostředky pro podporu inovací Víme, že eh, různé aplikace otevírají celou řadu dalších možností také pro malé a středně velké podniky. Cross-fertilization, to je jeden z pojmů, se kterým se tady setkáváme, takže z toho nebude mít prospěch jenom ten kosmický průmysl, ale eh, dává to nový impuls vědě a výzkumu i v jiných oblastech a vede to k vytváření nových partnerství. A dále bychom také se měli eh, podívat na oblast dotací a hospodářské soutěže, protože to je prakticky jediné průmyslové odvětví, eh, které zahrnuje různé národní prestižní projekty a kde pořád eh, značná část financování pochází z národních rozpočtů. Čtvrtá oblast je e, přístup k e, vesmíru. Víme, že to by mohly využívat i jiné státy v rámci například dohod volném obchodu. Jde o vytvoření rovných podmínek a pro zajištění dalšího rozvoje evropských e, subjektů, kterým je potřeba zjistit neutrální přístup k vesmíru. I to je předpokladem úspěšné vesmírné politiky. Za páté, role vědy a výzkumu Jde o, je to je zlepšit koordinaci mezi eh, orgány Evropské unie a členskými státy. Víme, že máme stanovený akční plán roku 2020, aby je potřeba zabránit paralelním aktivitám. Víme také, že data získaná z těchto výzkumů je potřeba lépe komerčně využívat. Šesté téma. Komunikace nové generace, to hraje čím tím větší roli. Satelitní sítě, by mohly eh, přispět k pokrytí vysokorychlostního připojení k internetu, například i v odlehlých oblastech, tím by to mohlo také přispět k u digitální agendy. Komise eh, s tím počítá také v rámci příští práce na předělování eh, rádiových frekvencí a bude počítat s tím, že se musí zlepšit systém předělování a že musí více zohledňovat potřeby kosmického průmyslu, tak jak už to je uvedeno ve sdělení komise. A za sedmé eh, jde o vesmírný odpad. Tady vyvstává otázka, komu vlastně vesmír patří, jak kdo za něj má zodpovědnost. Měli bychom eh, přispět k vytvoření systému Global Governance, eh, aby například investovali do rozvoje mm, varovných antikolizních systémů ve vesmíru. Eh, protože víme, že musíme také zajistit nezávislost eh, globálních institucí, které by měly dohlížet na bezpečnost provozu ve vesmíru. Paní zpravodajka vám děkuje eh, a lhuta pro pozdravce 4. 9. 26. hlasování na ITRE a v listopadu by mělo proběhnout hlasování na plenárním zasedání. Grazie. La parola collega Glante. Prego. Děkuji. A nyní pan Glante. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za, předložení. Ehm, děkuji za předložení a úvod k této zprávě. Já jsem si teď eh, vyslechl eh, to hodnocení, které v té zprávě je obsaženo, takže se zaměřím jenom na několik eh, málo bodů, na té, které mi podle mě přijdou nejdůležitější. Myslím si, že to není nějak sporné, nebo paní Niber se zaměřuje na ty nejméně sporné body, ale Eh, víme, že tady bude potřeba řešit celou řadu institucionálních konfliktů mezi komisí, členskými státy a parlamentem. A já si myslím, že bychom v rámci parlamentu se měli snažit přiblížit naše stanovisko, abychom vystupovali jednotně. U všech těchto aktivit, které jsou tady uváděny, bychom měli za mě zabránit zdvojování eh, kompetencí. Měli bychom se snažit o to, abychom vystupovali v rámci Evropská unie jednotně. Co to je? Měla by to koordinovat agentura ESAR. A měli bychom také v budoucnosti mít lepší eh, institucionální základ a legislativní základ. protože určitě v budoucnosti bude větší potřeba tuto spolupráci prohlobit. Eh, druhá věc, na kterou jsem chtěl poukázat, a nevím, jestli to komise již plánuje, ale já si myslím, že to bude trošku obtížné, a sice jde o to, že existuje celá řada různých eh, agentur nebo orgánů, nejenom v rámci Evropské komise, které mají na starost určité rezorty, mají kompetence v této oblasti a které eh, si o ně, které o ně pečují, které se snaží si je ubránit. A já si myslím, že Eh, v oblasti vesmírné politiky bychom eh, měli zabránit těmto eh, kompetenčním konfliktům. Týká se jenom Galilea. Měli bychom se více postarat o lepší projednávání těchto bodů. A potom jsou v té zprávě paní Nibr zmíněny projekty Galileo Copernicus, potom je tam u bodu 12 zmíněn ten vesmírný odpad. To je podle mě naprosto zásadní otázka, protože ta bude také podmiňovat investice do této oblasti. Všechno to jsou velmi eh, nákladné věci a víme, že ti aktéři chtějí, aby jejich zařízení, která vypouštějí do vesmíru, byla také eh, dostatečně chráněna. Děkuji paní zpravodajce. Já doufám, že u Galilea se nám eh, podaří konečně to dotáhnout do konce. Víme, že například nedávno Eh, došlo k určitému vývoji v Rusku, kde spadly tři satelity, takže se potýkají nejenom tady, ale i v Indii, v Číně s problémy. Děkuji. A nyní má slovo pan Johnson. Děkuji. Děkuji za prezentaci návrhu. Je to dobrý výchozí bod, pokud jde o tuto oblast. a máme jenom pár dalších otázek ještě nad rámec těch, které byly již nadneseny. E, toto odvětví je skutečně nesmírně inovativní a šíří investice do dalších e, oblastí. Investice do vesmírného výzkumu mohou významným způsobem posilovat e, pracovní příležitosti, neboť vesmírný průmysl je skutečně na špici technologie, proto je to důležitá oblast, která si zaslouží diskuzi, když se hovoří o širší otázce nezaměstnanosti a nového růstu. Podívejme se tedy na výzvy, které, které, před kterými stojíme. Musíme překlenout tu mezeru mezi výzkumem a produktem a vývojem produktu. Musíme mít lepší eh, spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem. A situace se v jednotlivých zemích eh, do značné míry liší. Mohu zmínit také to, že se jedná o sektor dominovaný velkými konsorci. A my musíme podporovat malé a střední podniky. Ty se musí zapojovat do inovace v oblasti vesmíru. Jsou tady převzaty některé důležité body, paní zpravodajko, sdílím ten názor, že bychom měli mít co nejambicioznější návrh a pak začít diskutovat s dalšími institucemi. Děkuji. Prody. Děkuji, paní předsedající. Teď se mi zdá, že jsme v situaci, kdy Evropa má takový průmysl a takový výzkum, který ztrácí konkurenceschopnost a to si musíme uvědomit a z toho se snažit vyvodit e, důsledky, to znamená mít pokud možno co nejvíce zdrojů pro změnu situace. Chtěl bych se zmínit o několika bodech výzkumu které by mohly být užitečné a které by mohly podpořit rozvoj. Především myslím na eh, eh, elektronickou bezpečnost. To znamená bezpečnost údajů, které si vyměňujeme prostřednictvím satelitního propojení. Ehm, musíme je zabezpečit, vzhledem k tomu, že tady jsou interference, které by mohly mít eh, velice závažné důsledky. Také bych byl rád a možná, že bychom se k tomu vrátit, až budeme mluvit o satellite tracking. Domnívám se, že si musíme uvědomit, že naše závislost na eh, vesmírných technologiích je velice závažná. Musíme zaručit bezpečnost eh, na co nejvyšší úrovni. Eh, vycházím z několika úvah. Nejprve výzkum. Specifický výzkum, abychom omezili počet vesmírného odpadu, množství tedy odpadu, tento výzkum by mohl být užitečný. Dovolilo by to? Jak bych to řekl? Poté, co bude uzavřena mezinárodní dohoda, bylo by vhodné Eh, stahnout všechny družice, které už nebudou fungovat. V každém případě eh, měli bychom stahnout co běžné dráhy ty družice, které už nefungují, anebo jejich odpad, eh, abychom snížili riziko. Jakékoliv kolize ve vesmíru. A pak je tady problém vesmírných bouří. To jsou tedy body, které jsem chtěl zmínit, které jsou absolutně závažné. My neznáme důsledky slunečních magnetických bouří na družicovou komunikaci a tady opět musíme rozvinout výzkum. A já se domnívám, že bychom měli dále pokračovat ve výzkumu eh, eh, na téma vysilačů a také měli bychom eh, se zabývat vesmírnými údaji. Děkuji, paní Andoter. Děkuji, říká paní Andrstete. Já jsem ráda, že mohu být součástí těchto diskuzí o budoucnosti evropské vesmírné politiky. Evropa má značné zkušenosti v mírové eh, vesmírné aktivitě. Přináší to velký prospěch nejenom evropské, ale také globální, globálnímu vědeckému společenství. Má to také ekonomické výhody, o kterých jsme tu již slyšeli. Veřejné investice představují základ eh, tohoto odvětví od samého začátku a jsou i nadále součástí Eh, evropského eh, vesmírného odvětví. A to zejména pokud jde o základní aktivity, to znamená eh, start a, starty a výroba vesmírných lodí a raket. Připravuje se tady základ politiky, která by pomohla uvolnit potenciální přínosy této politiky. Paní Nibler, další kolegové, tady nadnáší velmi relevantní body týkající se institučního rámce a politik a já se těším na eh, další diskuzi na, o těchto tématech s kolegy. Pokud je optimální eh, využití eh, dat z pozorování země, to bude otázka budoucnosti. Pak otázka vesmírného odpadu, to je důležité, protože to může mít velký potenciál. Tyto zdroje vznikají s, samozřejmě s jsou financovány z veřejných zdrojů, tudíž je také důležité, aby, aby měli, měla veřejnost potom eh, přínos těch výsledků. Je tu otázka také vesmírného cestovního ruchu. Je tu cíl kolonizace Marsu, je o to velký zájem i ve Švédsku, kde minister spravedlnosti eh, se přihlásil eh, k účasti minulý víkend. Ale otázkou je, kdo z toho bude mít skutečný prospěch, prospěch z takovýchto expedic. Musí to být tak, aby eh, nejenom ehm, ministři a nějaký ehm, miliardáři z toho měli prospěch, musíme myslet každopádně na veřejný prospěch. A je také dobré otevřít otázku veřejných zakázek, tak aby se Eh, dostalo k zakázkám více i malých a středních podniků, tak abychom měli dlouhodobý nezávislý eh, mírný a eh, mírový vesmírný průmysl. Pokud jde o alokace spektra a zabránění problémů, pokud jde o fixní frekvence pro satelitní komunikace, měli bychom zajistit diversifikaci komunikačních faktorů. Ovšem žijeme v době, kde stále vojenské orgány eh, blokují některé mírové zdroje, které bychom eh, mohli lépe využít jinak. A pokud eh, jde o otázku nedostatku spektra, tak to se může řešit i jinými záležitostmi, jako jsou například optické kabely, ale to je otázka budoucnosti. Každopádně zatím děkuji za pozornost. Děkuji a nyní komise. Děkuji. Paní předsedkyně, chci poděkovat od srdce eh, za prezentaci tohoto projektu návrhu zpravodajce a chci poděkovat všem, kdo se vyjádřili, protože eh, to bylo víceméně příznivé vůči návrhu komise Komise je otevřena návrhům, které tu zazněly, pokud jde o tento dokument. A chci zdůraznit, že jedním z těchto aspektů, eh, o kterém eh, se zmínili eh, víceří z vás, je to je jedno téma, které komisi znepokojuje. Komise vydala nedávno sdělení, které se týkalo vztahu mezi e Azou a Evropskou unii a, bylo, bylo, a řekla, že je potřeba zajistit účinné využívání dostupných zdrojů. V rámci eh, a abychom eh, v rámci víceletého eh, finančního rámce zajistili potřebné vztahy mezi Evropskou unii státy a Evropskou vesmírnou agenturou. Aby, tak abychom opravdu účinně využívali ty zdroje, které máme. A to je z mé strany zatím vše. Děkuji. Mikrofon. Nám von, von Nibler. Já bych ještě jednou chtěl poděkovat jménem paní Nibler za vaše připomínky. Také děkuji za to, že jste eh, připomněli eh, rámcový program pro vědu. Už jsme o tom diskutovali, to je jeden, eh, byl to velmi těžké vyjednávání, velmi kontroverzní. A při přidělování prostředků jsme hovořili o tom, že je potřeba zlepšit koordinaci a rada eh, to nakonec po velmi dlouhém váhání zohlednila. Bene, grazie. Dobrá. Děkujeme. Připomínám, že datum pro předložení pozměňovacích návrhů je 18. Eh, září do oběda. A nyní přecházíme k dalšímu bodu. A to je změna nařízení 2012 roku 2010 o zřízení agentury pro evropský GNSS. A tato zpráva byla uh, předložena k překladu před letní pauzou. To bylo 16 června a nyní máme první příležitost hovořit o jejím obsahu. 19. září je limit pro pozměňovací návrhu a my budeme hlasovat v říjnu, 14. října. Měli jsme eh, velmi dobrý vztah se stínovými zpravodaji a to, že se jedná o technickou záležitost, to nám umožnilo postupovat bez zádrhelů. Na technické úrovni tak jsme se sešli 27. A to nám pak umožnilo si poprvé vyměnit názory, neformálně tedy s komisí. Agentura pro ruský GNSS, abych jenom připomněla, vznikla v roce 2004 a od 1. září 2012, eh, tedy 11, má Eh, sídlo v Praze. A mezi základní cíle této agentury patří zajišťování fungování systému satelitní navigace a kromě toho také ochrana strategických veřejných zájmů a zajištění toho, aby fondy vyčleněné na toto odvětví byly žádným eh, způsobem využívány. Pokud jde o nařízení, které bylo schváleno v roce 2008, tak eh, tímto nařízením byl vyčleněn, eh, byl dán agentuře úkol akreditovat bezpečnostní systémy. Agentura by měla začít nyní fungovat naplno. Galileo se rovněž chýlí k fázi spuštění do provozu a musíme zjistit, aby obě funkce probíhaly striktně eh, nezávisle. Návrh komise se snaží lépe definovat strukturu agentury, včetně úkolů, které náleží eh, interním, eh, interním orgánům. A pokud jde o, vypracování, tedy pokud jde o vypracování aby to odpovídalo společnému zadání pro agentury, všechny evropské agentury. Máme tady 44 pozměňovacích návrhů, které usilují o zlepšení definice aktivit, zodpovědností a kontrolních procesů, které eh, probíhají v rámci této agentury. Existuje šest základních bodů, které vám chci připomenout a o kterých bychom měli diskutovat. Máme tady série pozměňovacích návrhů, které se týkaly společného postoje, evropského postoje. A v, v okamžiku publikace to bylo tedy ve fázi přijímání. Chci připomenout, že hlavním úkolem je zabránit konfliktu zájmu. A proto je to série pozměňovacích návrhů, které se snaží definovat pravidla. Je tu článek 22a, nový článek, který obsahuje řadu doporučení, které eh, reflektují eh, zprávu účetního dvora z roku 2012. A jde tu o to, abychom oddělili eh, role výkonného ředitele a Eh, dalších funkcí. Část eh, pozměvacích návrhů hovoří o personálních otázkách a také o e, národních expertech. A je tu snaha konsolidace pravidel transparentnosti, e, pravidla pro vypracovávání ročních a více letých plánů, a jejich publikace, Dále pozměňovací návrhy, které usilují konsolidaci kontrolní kapacity, která existuje na úrovni Evropského parlamentu, na úrovni výkonného ředitele i na úrovni eh, předsedy eh, Rady a pro bezpečnostní akreditaci. A snahou je zjistit koherenci celého textu a také koherenci mezi tímto textem a dalšími legislativními návrhy. A nyní předávám slovo. <clears throat> Děkuji vám. Děkuji za tyto poznámky. Děkuji také za pozměňovací návrhy. V návrh návrhu 31 se hovoří o jednacím řádu pro bezpečnostní akreditaci. Ale já si myslím, že tady by příliš mnoho transparentnosti mohlo být nebezpečné. Protože tady eh, se říká, že se má zveřejnit ten jednací řád. Nevím, co všechno se v rámci toho jednacího řádu bude upravovat, takže na tím bychom se měli zamyslet. Potom jde o konflikty zájmu. Tam je o pozdějovacího číslu 4 to podrobně je popsáno. Až mě to vedlo k tomu, že jsem začal přemýšlet o tom, jestli tam jsou nějaké problémy, jestli ty problémy máme řešit a jestli je to tedy reakce na něco, co se stalo například v jiných agenturách. Jinak e, nic dalšího nemám, ale byl bych rád, kdybyste mohli vysvětlit ty dva body. Grazie, la collega Olpreo. Děkuji, paní Rol. Paní Hol, já se rovněž vyjádřím stručně. Eh, vítám eh, vaši zprávu. Myslím, že je důležité, abychom zajistili naprosté oddělení a funkcí mezi eh, jednotlivými tedy aspekty agentury mezi těmi, který provádí akreditaci to, to, co se snažíte ve vaší zprávě, je právě to, toto oddělení, tohoto oddělení dosáhnout. Z mé strany váhám pouze pokud jde o e, změní použití e, výrazu v tom e, jednom z pozměňovacích návrhů, protože je to, ta formulace je dost těžkopádná. A tak si říkám, jestli bychom možná nemohli eh, přejít k eh, řešení, které jsme zvolili u Enisy. Tam eh, jsme měli text, který se týkal v podstatě těch bodů, který se týkal konfliktu zájmu v případě Enisy. A my bychom se měli, mohli obrátit k tomu takovému řešení v tomto případě, aby to změní, ta formulace byla trošku jasnější. Pokud je o druhý bod, Eh, tam eh, do, máme to do eh, nařízení pro harmonizované agentury a usilujeme o implementaci osvědčených postupů z hlediska dozorčí funkce parlamentu. Víme, že některé hospodářské agentury, které eh, byly vytvořeny, vytvořeny založeny, takže v těchto případech jsme měli slyšení parlamentu eh, v případě kandidátů na některé vedoucí funkce. Já bychom, že, myslím, že bychom mohli požádat o to tež i v tomto případě. A konečně chci vás podpořit, pokud jde o váš eh, návrh v tom smyslu, že jakožto Evropská agentura by eh, měla tato agentura jít příkladem, pokud jde o eh, rovnovážné zastoupení obou pohlaví. To je, myslím, něco, co bychom měli všichni také podpořit. Děkuji. Děkuji. Komise? Je tady? Ano. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Ne, nejprve mi dovolte, abych eh, vám osobně vyslovil dík za to, že jste eh, vypracovala tento velmi důležitý návrh a že jste také vyjádřila ochotu eh, se usilovat o dohodu s radou co nejdříve. Tato předložená zpráva v tom současném znění je pro nás velmi dobrý základ pro diskusi s radou a myslím, že to naprosto jde ve směru posílení GNSS. Myslím, že tady je velmi důležitý prvek modernizace tohoto nařízení, tak jak by to mělo začít platit od 1. ledna 2014, což my vnímáme velmi pozitivně. Takže všechny návrhy, všechny pozměňovací eh, návrhy, které k tomu přišly, které vedou k posílení této agentury, velmi vítané. Vy sama jste říkala, že návrh komise se snaží eh, realizovat tři věci, eh, zejména to je personální posílení ESA. Já už jsem říkal, že od 1. ledna 2014 začíná nová fáze pro eh, život této agentury, což bude důležité jak pro Galileo, tak pro GNSS, protože v tom okamžiku ta agentura předtím mnohem více odpovědnosti, než je tomu tak dnes. Za druhé, bylo naším dalším cílem zlepšit fungování uvnitř této agentury a podmínek pro spolupráci s eh, podniky, pro akreditace a za třetí, a to je stejně tak důležité, to bylo provádění té dohody mezi komisí, parlamentem a radou o eh, srovnání těch právních základů různých agentů, které v této oblasti působí. A proto Mm, ještě jednou říkám, že ten váš návrh je velmi vítán, možná, že u několika formulací eh, bychom eh, mohli na tom ještě dále pracovat, ale to teď eh, není nejdůležitější. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že od 1. ledna 2014 přebírá GNSS odpovědnost za EGNOS což je velmi náročná věc, zejména to bude důležité pro hladké fungování tohoto systému a proto potřebujeme přijmout celou řadu těchto věcí. Například to bude záviset také hladký letecký provoz v Evropě. A víme, že další změny začnou platit také od roku 2017, ale již dnes se musí EGNS s tím vyrovnat a začít provádět například ty early services, a proto bychom měli co nejdříve SA e, e, personálně vybavit nebo jít dát podmínky k lepšímu obsazení. Takže vítáme tento návrh a doufáme, že i další členové tohoto výboru e, budou s tím souhlasit a doufám, že co nejdříve budeme moci překročit k jednání s radou o tomto návrhu. Bene, grazie alla... Děkuji. Děkuji komisi. A připomínám kolegům, že čtvrtek 17. září je poslední možnost předložit pozměňovací návrhy, pokud jde o pana Klantova a paní Hol. Zaznamenávám všechny návrhy, které mi byly předloženy. Doufám, že jste pochopili, že naším cílem je dosáhnout určitých představ, pravděpodobně 31. Bude tady, před, bude tady příloha a je tady také pozměňovací návrh číslo 4 vychází ze společného přístupu a ze zprávy účetního dvora. Pravda, že to je trošku nešikovné a trošku těžkopádné, ale eh, my musíme díky pozměňacím návrhům zjistit, jakým způsobem zachovat představu, jak dosáhnout těchto cílů, transparentnost a respektovat závazky a vztahy s ostatními a Já bych nyní řekla, že to musíme všechno vyjádřit jasněji, ten těch text trochu odlehčit, pokud to vůbec bude možné. S vaší spoluprací, s vašimi pozměňovacími návrhy se snad podaří tohoto cíle dosáhnout. Cíle, který je tak důležitý. A nyní se dostávám k bodu paní Toja, která tady není a zastupuje ji pan Prodej. Jde o bezpečnost potřebních výrobků. Děkuji, paní předsedající. Balíček eh, o bezpečnosti spotřebních výrobků, který byl přijat 13. února v tomto roce, si stanovil jako cíl legislativní opatření, abychom pravidla v této oblasti učinili jasnější. To znamená objasnit rámec a také posílit ehm, dozor nad trhem, dohled nad trhem obecní. Cíl návrhu komise je pracovat takovým způsobem, aby na eh, trhu EU se objevovaly jenom bezpečné výrobky. Jakmile tato když je tato legislativa eh, rozkouskovaná, tak tady jsou negativní důsledky. Text komise je už téměř hotov v mnoha bodech, ale kolegové z výboru pro vnitřní trh eh, jistě tento text ještě obohatí. Uvidíme, co udělají další eh, výbory. Příspěvek našeho výboru by měl být vyvážený. Povinnost vyjadřovat se jasně a jednoduše. My se vždy domníváme, že administrativní a byrokratická zátěž vždycky mm, zatěžuje podniky a tady bychom, ten návrh přináší určitá pravidla, pokud je o bezpečnost a hodno, hodnot, hodnocení, montáže, instalace a tak dále. Tento návrh se netýká jiných výrobů, výrobků, které jsou předmětem jiných zákonných textů. Je tady povinnost pro výrobce, dovozce a distributory, aby základní informace byla vždy viditelná pro spotřebitele. Pokud je o stanovisko našeho výboru, domnívali jsme se, že by bylo dobré, kdybychom se soustředili na některé specifické aspekty spojené s ochranou spotřebitelů, konkurenceschopnosti a tak dále. A rádi bychom zdůraznili několik bodů. E, definice zranitelného spotřebitele, a to už je zdůrazněno ve zprávě vlastní iniciativy. Když hovoříme o bezpečnosti, soustředujeme se především na ty, kdo nemají přístup k informacím. A pak v souhladu s paní Šaldemoz, která je spravodajkou za IMCO, tak jsme e, přidali odkaz na výrobky, které mají zajímavé, zajímavý design pro děti, protože děti musíme chránit ještě více než dospělé. Bezpečnost, e, alternativní obchod – v evropské legislativě musíme postoupit ku předu i v této oblasti. Chceme-li zaručit co největší bezpečnost spotřebitele a konkurenceschopnost evropských podniků, tak musíme důrazňovat, sledovat, vysledovatelnost články 7, 8, 9, 10, 11 a 16, které umožňují zjistit, které jsou tady transparentní cesty a jak, jak má výrobce možnost se dostat na trh, což umožňuje také jasně zjistit, zda odpovídá kritérium kvality, ochrany pracujících a životního prostředí. Je rovněž tak nutné, abychom, zahra, zaha, abychom chránili princip dovozov, dovozov, dovážených a i jiných výrobků, aby byl eh, spravedlivý obchod na celosvětové úrovni, což znamená, že musíme zohlednit potřebu nevytvářet další administrativní zátěž, které by stížily práci podniků a eh, vytvořit, eh, podpořit tedy vytvoření konsorcia, který by které by řídilo eh, a sledovalo respektování předpisů. Ten text může být ještě samozřejmě vylepšen díky pozměňovacím návrhům a je tady odhodlání, že kolegové se k tomu postaví čelem. Děkuji, pane Prody, paní Korola. Thank you very much. Děkuji. Já jsem posledně pracovala na legislativě pro bezpečnost spotřebitele před třemi lety, když jsem byl novým zpravodajem Timku. A to byla zpráva, která se zabývala změnou eh, stávající směrnice, eh, všeobecné směrnice o bezpečnosti produktů. Takže některé prvky se musí eh, zopakovat. Nový návrh z komise ošetřil mnohé mezery a také začlenil eh, řadu nových prvků, které navrhl parlament. A všem, když se podíváme na pozměňovací návrhy i na tu zprávu samotnou, tak eh, k tomu mám eh, dvě stručné poznámky. Otázka označení země původu, to je první věc. O tom se hovořilo často v různých kontextech. Je to politická záležitost, která členské státy rozděluje. Z hlediska eh, informace, informování spotřebitelů by bylo dobré samozřejmě vědět, odkud zboží pochází. Ovšem, to nic neříká o bezpečnosti výrobku. Může to být přímo zavádějící, může to vést k tomu, že si spotřebitel myslí, že ten výrobek pak pochází ze země původu ovšem země původu je stanovená celním kodexem. To je země, kde došlo k poslednímu zpracování toho produktu. Skutečný původ, včetně všech, eh, všech materiálů, eh, může mít svůj původ v několika zemích. A vzhledem k tomu, že výrobci již nyní mají povinnost označovat výrobky sériovým číslem, který umožňuje dosledovat eh, výrobek eh, napříč celým řetězcem, tak eh, dodatečná hodnota takzvané země původu příliš nezvyšuje vystupovatelnost nebezpečného výrobku. Takže já si myslím, že je to otázka označování, ne otázka bezpečnosti produktu. Druhá připomínka se týká definice produktů, které jsou atraktivní pro děti. V případě takových eh, výrobků a v případě snahy vytvořit bezpečnostní eh, pravidla pro tyto výrobky, tak to tom se také hovořilo ve zprávě z vlastní iniciativy před třemi lety. Nakonec to bylo v hlasování zamítnuto a já mám stále ještě pochybnosti. Zda můžeme my, jakožto legislativní orgán, v legislativě definovat, eh, co jsou výrobky, které se líbí dětem. Ta otázka atraktivnosti pro děti tam se hovořilo o takových věcech jako třeba toaster, který má tvar eh, nějakého eh, hrdiny z kresleného seriálu, nebo něco, co má tvar, já nevím, jahody, nebo něčeho podobného. Čili eh, produkty imitující potraviny již zohledněny byly. Nařízení říká, že potřebují, že musíme věnovat zvláštní, jim zvláštní pozornost, pokud jde o bezpečnost. Je to článek Plně rozumím tomu, že vůle zajistit bezpečnost těchto produktů pro děti existuje, ale pokud je dítě třeba příliš malé, aby pochopilo, co znamená toaster, tak to pak je spíš na rodičích, aby uložili ten toaster na bezpečné místo a aby dítě informovali o možných rizicích. Jinak myslím, že jdeme správným směrem a že se skutečně zlepšuje stávající fragmentární a rozpílená legislativa. Děkuji. Pilcman. Děkuji, děkuji také paní Toje za eh, tento návrh zprávy. Eh, já jsem stínovým zpravodajem a proto musíme skoordinovat práci na výborech. Myslím si, že zbytečná byrokracie by mohla být kontraproduktivní nejenom pro hospodářství v Evropě, ale také pro cíle tohoto samotného nařízení. Měli bychom eh, se snažit zlehčit situaci pro naše podniku a přitom také zajistit a zlepšit bezpečnost potřebních výrobků. Mám eh, Chtěl bych tady předat paní eh, zpravodajce, nebo říci, že tři návrhy paní zpravodajky mi přijde trochu problematické. Produkty pro děti, ta definice je velmi široká, protože jenom eh, něco, co eh, je, má nějaké pestré barvy, by mohlo být zařazeno do skupiny produktů pro děti. A proto si myslím, že od, bychom měli spíše zohledňovat účely. Potom jde Eh, označení původu u všech produktů. To je sporná věc. To nějak nepřispívá k bezpečnosti produktu a cílem tohoto nařízení poskytnout obecné spotřební informace. Vysledovatelnost je obsažena již v návrhu komise. Tam je povinnost uvést výrobce a dovozce daného výrobku. neexistuje k tomu žádné hodnocení dopadů, to dodatečné označování původu by mohlo zbytečně zatěžovat eh, zejména malé a středně velké podniky, na to bychom měli zapomínat. A dále Myslím, že informace o celním původu produktu nejsou plně relevantní, protože značná část výrobků, které jsou v Evropě, pocházejí eh, eh, ze zemí mimo EU a všechno do podrobností označovat není realistické. Eh, kolikrát to označení původu obsahuje pouze stát, ve, kterým, ve kterém proběhla ta poslední fáze výroby Eh, výrobku, což by mohlo být zavádějící. A já si myslím, že jak hospodářské svazy, tak i eh, odbory to kritizují. Místo toho eh, by ten výrobek mohl obsahovat více informací, například o minimální váze nebo minimálním věku pro použití Eh, v každém případě bychom měli dbát na to, aby to bylo v těch jednotlivých případech eh, relevantní, aby to nebylo eh, zbytečné. Podle současného znění v článku 6 by mělo dojít k posouzení toho, jestli ten produkt něco takového vyžaduje. Doufám, že se nám podaří tyto věci všechny dořešit a těším samozřejmě na další spolupráci s paní zpravodajkou a s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Paní Anders Dotter má slovo. Thank you, chair. Děkuji. Většina jako mých kolegů, já si myslím, že oblast eh, bezpečnosti výrobků je velmi eh, důležitá a jsem ráda, že komise předložila návrh. To, co je dobré, je například eh, to, že podle statistik je teď v Unii, jsou teď v Unii potraviny bezpečnější, ale potraviny tady do toho úplně nespadají, takže to asi není relevantní příklad. Je tady celá řada věcí, která jsem identifikovala v návrhu komise a v tom stanovisku. Například je to to, že souhlasím, co říkal eh, náš liberální kolega, kolega CPP e o tom označování původu. Eh, je to otázka označení, ale pravděpodobně to není eh, něco, co souvisí přímo s bezpečností výrobku. Dále mě trochu překvapil způsob, jakým komise eh, požaduje identifikaci a vysledovatelnost a říká, že to je způsob, jakým bychom si mohli sami identifikovat nebezpečné výrobky, protože eh, ty nebezpečné výrobky, pokud je není možné identifikovat, tak není možné to dohledat, protože ty prostě označeny nebudou. Možná, že je tady potřeba to, eh, tu formulaci upravit, aby to nebylo matoucí. Potom tady v tom návrhu je velmi silný eh, důraz také na regulaci eh, druhotných prodejů nebo prodejů již použitého zboží. Tady se to bude dotýkat právě celé řady malých a středně velkých podniků nebo jednotlivců, soukromníků, kteří eh, také budou muset splňovat tyto Eh, podmínky, tato pravidla a, a ta komplikovanost a, a byrokratičnost jim může znemožnit, aby nabízeli určité produkty k prodeji. Já si myslím, že to je věc, kterou občané dělají samovolně a asi nechceme na ně z Evropské eh, unie ubalovat nějaké zbytečné povinnosti, které stejně nebudou plnit. A proto bych byla ráda, kdybychom se mohli nad tímto bodem, nad těmi druhými prodeji, eh, zamyslet, protože jsou běžné, jsou každodenní a možná, že by měly být upraveny nějakým lehčím způsobem. Děkuji. Děkuji vám. Komise. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní zpravodajce za vložení zprávě, děkuji za připomínky, které tady zazněly od členů výboru. My jsme velmi rádi, že máme příležitost o tom eh, dnes eh, diskutovat. A já bych chtěla říci, že jsme rádi, že ty body, které tady eh, zazněly, jsou prakticky stejné věci, eh, na které upozorňovaly také členské státy na půdě rady. K té zprávě samotné chci říci, že jsme rádi, že jsou tady určité pokusy o zlepšení určité části našeho návrhu, například eh, co se týče definice zranitelného nebo ohroženého spotřebitele. Těto zranitelní spotřebiteli, to je samozřejmě oblast, na, kterou my vnímáme velmi eh, pečlivě, také protože parlament to pravidelně požaduje. Já si myslím, že to vyplývá již se směrnice o nekalých obchodních praktikách. A v minulosti jsme naraželi na problém s definicí takového zranitelného spotřebitele a proto jsme nedávna nedávné době zadali studii, která by měla brzy být hotová a doufáme, že bude moci její výsledky eh, eh, zveřejnit. Takže toto vnímáme také. Eh, stejně potom jde o ty výrobky určené dětem. Já si myslím, že jakýkoliv pokus o vylepšení našeho textu je vítaný z naší strany. Potom, co se týče té naprosto zásadní věci označování původu, o tom jsme diskutovali mnohokrát v minulosti. Já bych chtěla vyjasnit, že tady Evropská komise předložila svůj návrh na základě zkušeností, které jsme až dosud získali. A ty zkušenosti například toho varovného systému eh, o bezpečnosti výrobků chci ujistit všechny přítomné, že i u eh, nepotravin, nepotravinových výrobků jsme jedni z nejlepších na světě v takovémto systému varování. A tam 10% výrobků, které přicházejí na evropský trh a které nedodržují naše normy, jsou odholeny a v případě že by byly označeny o svém původu, tak by to eh, pomohlo odhalit eh, jejich nebezpečnost, takže si myslíme, že těch 10% je poměrně významných a proto si myslíme, že by to mohlo zlepšit také systém vysledovatelnosti výrobků a bezpečnost na trhu. Snažíme se poučit eh, minulost, minulých zkušeností. Padlo tady něco na tom, že bychom také měli dodržovat normy našich obchodních partnerů ale toto není žádná novinka. Toto již je v eh, právních řádech eh, vyžadováno v celé řadě dalších států, ve Spojených státech, Japonsku a v dalších třetích zemích. Takže to není nic, co eh, by vniklo v Evropě. V podstatě evropští výrobci musí sami něco takového dodržovat, když je vyvážejí do jiných zemí. Takže i to bychom měli mít na paměti. A dále pozměňovací návrhy týkající se původu jednotlivých součástí eh, výrobku. I tady bychom se měli poučit ze zkušeností, které máme například v jiných oblastech. Už jsme o tom diskutovali například u potravin. Víme, že tady to může být velmi komplikované. Eh, současná praxe se odvíjí od eh, celního kodexu, což je prakticky jediný spolehlivý referenční rámec, který nám dává určitý systém pro sledování původu. A proto původní návrh komise to obsahuje. My si myslíme, že je potřeba uvádět to poslední místo, kde dozběhlo k nějaké podstatné změně e, výrobku. A proto je to obsaženo i v našem návrhu. Jinak doufám, že e, vám pomohla moje odpověď, jsme vám dali k dispozici, budete mít další otázky a v neposlední řadě vám také děkuji za tu naléhavost, se kterou k tomu přistupujete. Bychom byli rádi, kdyby ještě během tohoto volebního období eh, eh, bylo toto nařízení přijato, tak abychom mohli zlepšit bezpečnost výrobku. Grazie, kolega Prodi. Prodi. Grazie per la discussione, eh, non, non me la... Děkuji za tuto diskuzi. Nechci předkládat žádný soud. Toto vše předám své kolegyni. aby byla do, dokona informována o diskuzi a seznámila se se všemi návrhy, které byly předloženy. Děkuji. E, pozměňovací návrhy musí být předloženy do středy 4 září v poledne. Poslední bod na pořadu jednání, program na podporu pozorování a sledování vesmínu. Amelia Andersdotten je zpravodajkou. Honorable colleagues, um, it's an... Děkuji vám. Já jsem velmi ráda, že jsem zpravodajkou tohoto návrhu. Je to návrh týkající se systému na podporu pozorování a sledování ve vesmíru. My doufáme, že tím přispějeme k bezpečnosti vesmírných zařízení a šíření jejich aplikací. Evropa má přední místo při vytváření a nebo spouštění komerčních eh, satelitů. Jde o to, jak eh, to dále rozvíjet. Dokládají to také projekty Galileo a Copernicus, protože tím bychom mohli zabránit riziku kolize satelitu. Všichni od Evropské komise po Evropský vesmírný průmysl nebo radu i já s tím souhlasíme jak je to změnilo také pracovním dokumentu, který doufám byl eh, rozdán všem kolegům. Evropa zaostává eh, v tom, jak eh, řešit zahlcenost vesmírného prostoru. My jsme se snažili také poukázat na těch 70 milionů, které má Evropská komise na financování tohoto programu. Průmysl nám říká, že nedostatek prostředků by mohl vést k nedostatečným investicím do sensorů, do radarů, teleskopů a další infrastruktury, které jsou potřeba. A z tohoto pohledu je evidentní, když to porovnáme například s rozpočtem, který má k dispozici Amerika, který představuje asi 200 miliard dolarů, což je mnohem více než těch 70 milionů, které navrhuje komise. Dále nám Evropské hospodářský sociální výbor e, zaslal stanovisko, které požaduje více financí na budování těchto infrastruktur, nicméně v kontextu současné hospodářské situace, o tom jsme hovořili už v rámci diskuse o finančním rámci a také vzhledem k požadavkům o datech, která budou požadována, si myslím, že bychom měli zaujmout ten současný přístup komise s tím, že bychom měli začít eh, síťování, eh, identifikaci současných zařízení a snažit se o rozvoj lidských zdrojů. Co se týče rozpočtu, tady bychom také měli zvážit, eh, odkud by těch 70 milionů mohlo vlastně přijít. Možná, že při vytvoření nové rozpočtové linky v rámci víceletého finanční rámce asi není úplně realistické, proto bychom se měli podívat těch stávajících položek. Galileo by samozřejmě mohl být také významný přispěvatel, to už tady eh, zmiňovala Evropská komise, ale ta eh, vnitřní bezpečnostní strategie by také mohla být jedním kandidátů na příspěvek. Měli bychom eh, také pokračovat v diskusi na radě, abychom se ověřili, že rada bude s takovouto alokací souhlasit. Potřebovali bychom explicitní rozpočet který eh, bude zahrnovat hlavní části tohoto návrhu. A samozřejmě jsme hledali další zdroje. Ráda se s vámi podělím o, také eh, o to, co k tomu říká rozpočtový výbor, paní Karvajo například, ale také s ostatními se ráda podělím o tyto rozpočtové eh, informace. A dále bych s vámi ráda hovořila o tom, jak zajistit účast eh, co nejširšího počtu zařízení, tak jak to chtějí členské státy, trochu techničtěji, jaká zařízení mají být vlastně používána podle článku 3. My bychom rádi používali stávající senzory, jako jsou francouzské radary Gravas a německé systémy. Dále bychom chtěli možnost, aby radary na teleskop a dalekohledy se mohly připojit k tomuto programu i později, pokud to e, bude technicky možné a pokud budou naplňovat eh, výběrová kritéria Evropské komise. Nechceme zavírat dveře jakýmkoliv zařízením, která by eh, mohla být v budoucnosti užitečná, takže i to musíme zohlednit při eh, přijímání tohoto rozhodnutí. Dále k tomu, k těm, jaké projekty by se měly kvalifikovat na financování, měli bychom se nad tím ještě zamyslet, jaké kvalifikační podmínky tady vytvoříme, abychom lépe definovali Eh, tento rámec. Myslím si, že by měly existovat veřejně dostupné informace o lokalizaci, podobně jako to mají ve Spojených státech nebo v jiných částech světa, tak abychom i my eh, byli stejně otevření jako ostatní. A dále bychom ráda chtěli diskutovat o tom, jakou strukturu by eh, tyto služby měly mít. Vzhledem ke strategickému aspektu poskytování těchto dat a potřebě zajištění integrity dat se chci zeptat komise, jak vidí rovnováhu mezi tím nezveřejňovat tato data a potom eh, zveřejnění pro všechny relevantní aktéry, ta data, která by měla být užitečná. Myslím, že bychom také měli zvážit možnost eh, vytváření těchto služeb společně se třetími partnery. Mohli bychom se zamyslet nad účastí některých mezinárodních aktérů nebo i soukromých partnerů. Například je to eh, soukromá asociace, která eh, SSA a SST eh, tyto informace již sdílí a tím končím a doufám, že to vyjádří ostatní kolegové komise. Jako Grazie mille, la parola kolega Prodi, prego. Pan Prodi. Děkuji vám za tuto prezentaci. Děkuji za tuto prezentaci. Souhlasím s tímto textem. Totiž vesmír, jak jsem již řekl před chvílí, je pro nás úžasným zdrojem a pro mne tady hrozí jedno riziko. To znamená, je stále svízelnější tuto službu zajistit a to zhoršení může být způsobeno eh, srážkami vesmírných těles. Je tady problém těchto kolizí. To se, dá, to se ovšem musí řešit co nejrychleji, protože to nebezpečí může způsobit, že tady dojde k exponenciálnímu nárůstu. Každá kolize, každá srážka může eh, vytvořit tisíce zlomků materiálu a je tady stále větší, exponenciálně vyšší riziko. To musí být zcela jasné. A co může být zcela zásadní jako příspěvek, odstranit zkrátka tento odpad a v současné situaci umět vypočítat pravděpodobnost takovéto srážky. A jak jsem řekl před chvílí, bylo by dobré, prostě udělat všechno pro to, tím, že použijeme radarové údaje nebo všechno, co získáme různými skopy, abychom co nejvíce posílili důvěru. Abychom dokázali pro každý z těchto předmětů, i když je jich velice mnoho, dokázali vytipovat pravděpodobnost kolize s jiným předmětem. U satelitů které by měly být zřízeny, tak tam tento výpočet můžeme provádět. Já jsem to udělala několikrát. Já si totiž myslím, že vedle tohoto zaujmutí stanoviska musíme působit aktivně. aby tyto předměty byly staženy z oběžných drah. Děkuji. To je velký problém. Děkuji. A náš kolega Johnson. Eh, děkuji, kolegové. A děkuji Amelie Andersdotter. Já sdílím názor vyjádřený v pracovním dokumentu, o kterém dnes hovoříme. Myslím, že pa, paní Andresdotter skutečně odvedla vynikající práci. Také dobře spolupracovala se mnou a s dalšími stínovými zpravodaji. A já bych proto nadnesl pouze jednu otázku. Můžeme uvést příklady ohledně toho, jak je to závažné a podobně a co se, má, co se co je potřeba udělat. Ale zároveň je tu jedna otázka, která byla zmíněna již dříve, že indiv, individuální jednotlivé členské státy nemohou udělat vše, co je potřeba k zajištění spolupráce na evropské a globální úrovni. Proto musíme najít odpovídající systém spolupráce. Způsob, jak spolupracovat, tak, abychom překlenuli tyto komunikační problémy. A my v parlamentu bychom mohli přispět k vyjasnění eh, této otázky tím, že se budeme zabývat eh, důvěrností údajů, některými formami eh, spolupráce i financováním. Myslím, že můžeme odvést dobrou práci na základě dokumentu, který máme k dispozici. Na to jsem se tu chtěl zaměřit eh, možná do větší hloubky. Ale celkově musím říci, že Amelie, myslím, vypíchla ty nejdůležitější otázky. Velmi dobrá práce. Děkuji a nyní pan Rubik. Já, děkuji. Děkuji. Já bych chtěl také poděkovat paní kolegyni Anders Dotter za to, jak uvedla tu první zprávu, kterou jsme eh, dostali. A chci tady zastoupit eh, svého kolegu, který dnes eh, být nemohl. Myslím, že to je návrh, který má velkou důležitost pro soukromý sektor, pro toto odvětví, to je to odvětví, které má před sebou velkou budoucnost. Víme, že tady eh, mohou vzniknout eh, úplně nové komerční příležitosti, protože zejména u komunikace vidíme, jak neustále narůstá objem těch dat a různé eh, možnosti a jak pozitivní vliv to může mít na franský růst a proto toto pozorování a sledování je nesmírně významnou věcí. Víme ale, že nemůžeme spolupracovat jenom na základě dobrovolnosti, ale eh, eh, konkurence ve vesmíru může vést také k eh, hospodářské konkurenci, může to vést k vytváření struktur, které tomu budou bránit a proto bychom měli mít také přehled o tom, kteří aktéři v této oblasti vystupují, abychom mohli na, nové, na nový vývoj rychle reagovat. Tyto struktury si myslím ještě nemáme, aspoň u nás doma v dostatečném rozsahu. Proto si myslím, že by jednou z priorit měla být mezinárodní spolupráce. Eh, programy jako jsou Galileo a Copernicus jsou také jakýsimi vlajkovými iniciativami Evropské unie a já si myslím, že prostě musíme v tomto dál pokračovat tak, abychom našli správné odpovědi, zejména v oblasti telekomunikací. Si myslím, že se to bude ještě dále vyvíjet, také navigace a zabezpečení dat. A proto bychom mm, se tím zabývat měli. Víme, že například v oblasti e-government security se o tom poslední měsíce hodně hovořilo, proto tam musíme mít správnou rovnováhu a bezpečnost bude klíčovým faktorem, která bude umožňovat výměnu informací a proto potřebujeme transparentní regulaci. Těším se na další diskusy. Myslím, že to je oblast, která bude i v budoucnosti velmi důležitá. Carvalho. Děkuji, paní Carvalho. Děkuji. Paní předsedkyně, dovolte mi poděle, poděkovat Amelie Andersdotter za dobrý dokument, který předložila. A já sdílím všechna důležitá, důležitá otázky a témata, která obsahuje, jak řekla Amelie, já jsem zpravodajkou k rozpočtu a tam musíme najít nějaké řešení. A také Kopernik a, za, a Galileo, i tam jsou problémy s rozpočtem. Těším se na spolupráci s eh, ITRE, se zpravodaje s tínovými zpravodaji. Doufám, že najdeme optimální řešení. A není to příliš mnoho, jak ukázala Melia, ale alespoň bychom měli začít přípravnými akcemi, abych, a, alespoň to by mělo začít dobře. Těším se na tuto spolupráci. Děkuji. Děkuji komise. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Děkuji zpravodajce za vynikající pracovní dokument, který byl dán k dispozici. Chci zúraznit jen několik otázek na vyjasnění návrhu komise. Nepochybně jste si uvědomili, že na rozdíl od návrhu Galilea a Koperniku tady ten, není žádná žádost eh, o peníze komise na ustavení této služby, ale na vytvoření eh, programu, který má podpořit úsilí členských států o vytváření takovýchto antikolizních eh, systémů. To je důležité, protože z tohoto principu vyplývá pak struktura toho návrhu a také úroveň Podrobnosti, která v něm je. Není eh, to případ, kdyby komise říkala, je, my uděláme to a to, ale říkáme, pokud členské státy budete spolupracovat tím a tím způsobem, tak dostanete prostředky na podporu vašeho úsilí. A to je změna. K rozpočtu. Ano, jedná se o návrh s omezeným rozpočtem. Takřka všichni, kdo se přihlásili o slovo, upozorňovali, že stojíme před rozpočtem, který je poměrně omezený. A já děkuji za všechny výrazy podpory a snahu nalézt řešení. Jedná se o rozpočet, kdy tedy zpravodajka hovořila o jakémsi embryonickém přístupu. A já bych řekl, že bychom měli postupovat eh, po kručcích. To je. musíme nejprve vytvořit potřebnou spolupráci, neboť bez tohoto kroku bychom nikdy neměli takovou evropskou službu. Ty omezené prostředky mohou ve skutečnosti mít obrovské dopady, které eh, nakonec povedou k implementaci této služby. A konečně souhlasíme s myšlenkami zpravodajky, pokud jde o dostupnost údajů. V případě, že mohou být um, zveřejněny, máme příklad Spojených států, to je příklad, který bychom měli v tomto případě následovat. Děkuji. Bene. Amelie daughter prego. Dobře. All of the colleagues. Dovolte mi poděkovat všem kolegům za velmi užitečné připomínky. Děkuji i komisi za eh, její eh, komentáře. Jen vám chci připomenout, že do konce tohoto měsíce zašlu návrh k překladu, překladu a zvážení návrhu se předpokládá 14. listopadu. Mezitím samozřejmě navážeme kontakty se všemi stínovými zpravodaji a s paní Carvajo a rozpočtovým výborem, abychom eh, schromáždili vaše vstupy. Děkuji vám vřele za pozornost a přeji hezký zbytek odpoledne. Dobrá, jen vám připomínám, že diskuze bude pokračovat 14.10. příští měsíc a další zasedání našeho výboru bude 18. A jinak vám přeji hezký zbytek dne. Děkuji. A toto je konec našeho zasedání.